Dear colleagues, I think that we will start... Kolegové a kolegyně, pokud dovolíte, tak bychom zahájili naši schůzi. Všechny vás vítám a pokud dovolíte, tak bychom začali schválením návrhu pořadu jednání. Ráda bych nicméně připomněla, že tato schůze je vysílána po internetu. A mějte to prosím na paměti, usmívejte se a nepoužívejte nepřístojné výrazy. Začněme bodem 1, přijetí pozoru jednání. Ráda bych vás informovala, že na žádost pana Dangelise, který musí dříve odletět, bod 17, který jsme měli projednávat zítra, tedy průmyslová politika pro euroglobalizace, budeme diskutovat hned po bodě 13. Pokud nemáte nic proti a nemáte žádné připomínky, tak můžeme považovat návrh pořadu jednání za přijatý. Nyní pod dvě Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dne 6. září a 27. až 28. září tohoto roku. Oba zápisy byly poslancům a poslankyním rozdány a jako vždy budou považovány za přijaty na konci schůze, pakliže proti nim nikdo nepodá žádný protest. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale oznámila jste, že bod 17 půjde hned po bodě 13, ale to by pro mě znamenalo, že můj bod se bude projednávat až odpoledne. Ne, nebudeme jej přesouvat na odpoledne. Děkuji, Konstanco, za vyjádření obav. A nyní bod 3. Sdělení předsedající. Mám pro vás dvě informace. Za prvé bych chtěla všem, kteří jedou do Rumunska, připomenout, že termín je 3. až 5. listopadu a samotné cesty se zúčastní celkem 11 poslanců a poslankyň tohoto výboru, pět z nich jsou z Rumunska. A jak víte, cílem je vyhodnotit provádění evropské politiky soudržnosti přímo v terénu. Především se soustředíme na Džurdžu, Arat a Timišoaru na tyto regiony. Setkáme se také s místními, regionálními i, cel, i národními politiky a orgány. Koordinátor van Nisteroj z EPP bude delegaci předsedat. Pokud eh, se chcete dozvědět o této delegaci více, tak se prosím podívejte na internetové stránky výboru Regi, anebo se obraťte přímo na sekretariát. Druhá informace, nebo spíše připomenutí. Minulý týden, v úterý 19.10. ve Štrasburku, když jsme byli ve Štrasburku, komise přijala rozpočtovou revizi, kde máme významnou změnu týkající se politiky soudržnosti Evropské unie, takže pokud jste zatím ještě se neseznámili s tímto dokumentem, tak vám to pouze připomínám. Tento dokument již je k dispozici. Nyní bod 4 na našem pozoru jednání. Dnes zde poprvé máme zástupce členského státu, konkrétně ministra pro místní rozvoj a infrastrukturu veřejné práce Bulharska, pana Rozena Plevnelieva. A Doufám, že hovořím za vás za všechny, když řeknu, že jsme velice rádi, že jste mezi nás zavítal a doufáme, že všichni kolegové a kolegyně ve výboru tak budou mít možnost hlouběji se seznámit s bulharskou situací, jak co se týče dopadu hospodářské a sociální krize, tak co se týče provádění politiky soudržnosti pro léta 2007 až 2013. Doufám, že se vyjádříte i v tom smyslu, že se zamýšlíte nad budoucností a že o ní probíhá diskuse. Předpokládám, že později proběhne diskuse, s tímto vám, pane ministře, dávám slovo. Prvé, tedy úvodní projev a následně diskuse s poslancemi a poslankyněmi z tohoto výboru. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, přátelé. Děkujeme mnohokrát za příležitost vystoupit v tomto výboru a pohovořit o stávající situaci Bulharska a o cestě provádění evropských programů a politiky soudržnosti, na kterou jsme se vydali v Bulharsku. Já jsem novým ministrem, jsem ve funkci rok a tři měsíce mám na starosti místní rozvoj a infrastrukturu. Jsem zodpovědný za dva ze sedmi bulharských operačních programů. Rád bych v této instituci prohlásil, že zlepšujeme komunikaci, dosahujeme lepších výsledků a můžeme to podložit fakty. Ministerstvo pro místní rozvoj v Bulharsku přijalo řadu opatření a rozhodných kroků, které měly zajistit lepší výsledky a vyšší transparentnost operačního programu pro regionální rozvoj, který má naše ministerstvo v portfoliu. Kromě toho jsme také schválili, zkrátili období schvalování příjemců. Ano, na jednu stranu máme problémy ale na druhou stranu máme strategii, máme plán a plníme jej. Čeho jsme tedy dosáhli? Za prvé jsme optimalizovali systém plateb příjemcům a zavedli jsme nový postup pro flexibilnější řízení fondů. Navíc jsme zavedli také řízení rizika a jednoduché kontroly na místě. Zkrátili jsme ověřování žádostí a zjednodušili jsme jej. Kromě toho máme ex ante kontroly dokumentace příjemců na základě rizika těch, kteří se účastní zadávání veřejných zakázek. A kromě toho jsme také optimalizovali a zlepšili postupy pro schvalování projektů. Soustředujeme se na transparentnost. Zavedli jsme každý týden otevřené dny. Kromě toho jsme připravili podklady, které jsme navěsili na stránky operačního programu pro regionální rozvoj. Týká se to všech programů. Kromě toho probíhají na regionální úrovni informační dny pro každý program. Navíc máme schválenou metodiku pro ověřování a úpravu cen. Kromě toho jsme spustili ověřovací výbory do nich spadají také externí auditoři z různých institucí, z komory architektů, obchodní komory, inženýrské komory a podobně, stavební komory, organizací zahraničních investorů a řady dalších. Kromě toho jsme začlenili hodnotitele všech veřejných zakázek, zástupce organizace lidí s postižením v Bulharsku. Pak jsme spustili iniciativy boje proti korupci. Co se týče prvního velkého projektu, který jsme teď zahájili, tak jsme jako dozorčí osobu pozvali někoho z Transparency International. Kromě toho veškeré hlavní programy zveřejňujeme na internetu, tak aby příjemci mohli se k ním vyjádřit a my ta vyjádření sledujeme. Jak tedy vypadá stávající situace? V rámci OPRED jsme spustili 30 programů a představuje to 1,3 miliard euro což je zhruba 77 operačního programu. Kolik máme návrhu projektů? 1295 a 404 kontraktů jsme udělili. Toto jsou jasná čísla. Pro tuto chvíli se zatím profinancovalo 67 milionů, což je 43 celého rozpočtu OPRD. Ale dovolte ještě jeden důležitý fakt. Eh, hovoříme o zrychlování tohoto procesu. To zrychlování už je vidět. V roce 2007 jsme v podstatě nezadali nic. Řada zemí se setkávala se stejnými problémy. V roce 8 jsme měli zašlo 144, 9 už 230 a něco 322 v roce 2010 380 milionů euro. Vidíte tedy, že v roce 2010 zadáváme zakázky 2,5 krát rychleji než v roce 2008, ale naším cílem je dosáhnout 53 procentní profinancování rozpočtu OPD na konci roku 2010. Už máme cíl i pro 2011 a to bude 90% profinancování. Celková částka je problematická. Byl to velký problém, ale podívejme se na to znova. V roce 2007 jsme nevyplatili nic, v roce 2008 jsme vyplatili nějaké 2 miliony euro, v roce 2009 jsme vyplatili 28 milionů euro, v roce 2010 už to činí nějakých 165 milionů. Takže vyplácení fondů se dramaticky navýšilo. Šestkrát se zrychlilo oproti roku 2009. Ano, je pravda, že vyplacené částky byly nízké. Je pravda, že máme velké problémy, ale už se dostáváme na 70 vyplacené částky, čímž jsme na evropském průměru. V závěru chci tedy říci, že programy se rozbíhají rychle. V roce 2010 jsme se dostali na evropský průměr, dokonce nad průměr a v nejbližší budoucnosti chceme být jedním z nejlepších. Druhá důležitá věc. Bulharské obce se velmi soustředily na práci, protože na ně dopadla hospodářská krize. Snížily se jim zásadní rozpočty. A je pravda, že Evropské fondy jsou pro mnohé z nich jedinou záchranou. Právě možná díky krizi, díky tomu, že se nacházíme v příhodné době, se opravdu soustředili, připravili řadu projektů a za poslední rok a půl se objevila řada dobře vyzrálých městských projektů, které už jsou na čekací listině. Před rokem a půl situace vypadala úplně jinak. Máme tedy solidní základ. A je jasné, že operační program pro regionální rozvoj bude mít na čekací listině hodně dobrých projektů. A daleko před rokem 2014 má nakročeno na velmi dobré výsledky v novém operačním období. No, když už hovoříme o budoucnosti, tak je potřeba, abych vyjádřil něco zcela jasně. Naše ministerstvo už nyní spustilo diskuse a definuje strategické cíle, cíle pro Bulharsko. Spolupracujeme se základní úrovní, používáme různé nástroje, a administrativní prostředky pro přípravu na další programační období. Ministerstvo už spustilo programační proces pro období 2014 až 2020. Začalo už řešit rozsah regionální politiky, posílilo místní kapacity a zároveň seřadilo priority. Kromě toho se také soustředíme na hodnocení investic. Je pravda, krize na nás měla negativní dopad na druhou stranu, eh, a tedy místní orgány velmi trpěly, ale proto je potřeba, aby politika sou, soudržnosti těmto obcím umožnila situaci dohnat. Potřebují různá opatření v oblasti sociální, zdravotnické infrastruktury, potřebují vodárenská díla, potřebují silnice, ať už stavět nebo opravovat. Potřebují rozvíjet turistickou infrastrukturu, Nesmíme ani zapomínat na to, že základní infrastrukturní potřeby nejsou pouze potřebami. V žádném případě to není luxus. Není to jenom něco, co bychom chtěli. Naše regiony a naše města, a možná víte, že v Bulharsku, zvláště na severu, máme nejchudší oblasti Evropy, tyto regiony potřebují růst. A pak, když chtějí růst, tak tomu potřebují infrastrukturu. To bude ten hlavní nástroj pro jejich růst. Musíme dohnat zbytek Evropy, musíme růst a chceme-li to, musíme se těmto problémům věnovat a musíme vytvořit eh, politiku soudržnosti, která bude řešit tyto problémy. Teď ještě rychle k dalšímu programu, který je pro nás velmi důležitý. a možná trochu problematický. A to operační program pro dopravu. Já jsem odpovědný za silniční část, jakožto ministr pro místní rozvoj a infrastrukturu. A my si uvědomujeme, že dochází k průtahům u velkých pro- projektů. Leží nám to na srdci, ale připravili jsme si plán a velmi intenzivně pracujeme na jeho realizaci. Máme strategický plán i podrobnější akční plán který je prováděn a jeho provádění je kontrolováno. Vytvořili jsme zvláštní koordinační jednotku a první velký silniční projekt představuje 150 km dálnice a to už běží. Profinancováno bylo 250 milionů euro a očekáváme, že projekt bude dokončen v roce 2012. A navíc tato dálnice bude zapojena do dvou koridorů 4 a 8. A opět jsme pozvali Transparency International, aby tento projekt sledovala. Následující měsíce pro nás budou klíčové, budou klíčové pro operační program Doprava. Je potřeba, abychom zrychlili tento program, připravili žádosti, spustili sedm nových eh, veřejných zakázek a vytvořili, posílili administrativní struktury pro jejich provádění. A zase jsme si stanovili jasné cíle. A tím jasným cílem je, že do roku 2010 se dopracujeme k 25% zadaných zakázek a do konce roku 2011 dokonce 66%. S tím, že v roce 2012 bychom se chtěli dopracovat na, dopracovat na 100% profinancovaných fondů. Máme také implementační cíle, zatím jsme někde na 4%, 4% což je málo. Do konce roku 2011 chceme být na 23 a na konci roku 2012 kolem 50. Máme navíc eh, pro stávající období 40% overbooking a to je potřeba řešit. Kromě toho jsme také zjistili, nejenom v této oblasti, že, se, že je potřeba vytvořit podmínky pro nové projekty a je to součástí naší národní priority. Budeme potřebovat eh, mezinárodní podporu u těch projektů, které jsou pro nás velmi důležité. Víme, že máme jenom tři roky a potřebujeme to řešit rychle. Zase plán máme a jsme připraveni spolupracovat s IFI na posílení tohoto procesu budeme potřebovat podporu Evropského parlamentu. Bulharsko už se aktivně účastní revize evropských sítí TNT. Připravili jsme dobrý návrh pro rozšíření těchto koridorů přes území Bulharska. Máme dálnici, která propojuje celý západní Balkán s eh, Černým mořem, Chorvatsko a Srbskem, Chorvatskem a Srbskem a budeme doufat, že eh, budeme moci těžit z evropské solidarity a zapojit to do evropských revidovaných sítí TNT. Teď ještě pár slov k dunajské strategii. Byl jsem národním koordinátorem pro tuto strategii a předpokládám, že se i na to budete ptát. Bulharsko plně podporuje tuto myšlenku. Vytvořilo původní makroregionální politiku v tomto regionu a jsme velice pišní na to, že u Dunajské strategie se nám podařilo k tomu postupovat opravdu od zdola, spolupracovat se starosty, s nevládními organizacemi, s univerzitami na severu Bulharska. Návrh byl velmi dobře komunikován s Evropskou komisí, akční plán podporujeme a očekáváme, že tento akční plán bude schválen. rádi navíc, při vyjednávání eh, další finančního, dalších finančních výhledů se budeme zabývat touto strategií. Donajská strategie je strategie, které se snaží naše vláda napomáhat, bude jim napomáhat i v dalším finančním období. Strategie jsou jasné, budeme mít dost času na jejich provádění. Na druhou stranu jsme velmi vděční Evropské komise za to, že přišla s nápadem Dunajské strategie, protože následně my můžeme vytvářet projekty, které jsou důležité v, na trans, transregionální úrovni. Jsme připraveni na velké vlajkové projekty. Máme 420-kilometrovou hranici s Rumunskem, nemáme tam dost mostů. Potřebujeme nové mosty, potřebujeme nové silniční spoje, potřebujeme železniční infrastrukturu a potřebujeme propojit země, které leží u Dunaje. Jsme připraveni vést, jsme připraveni sdílet. Naší prioritou je podpora turistiky, potřebujeme pro tu infrastrukturu, je to pro nás priorita, je to důležité pro bulharskou vládu. A spolu se Srbskem a s dalšími sousedními zeměmi Vytvoříme nové společné projekty, novou strategii, zvláště v oblasti turistiky a podpory sociálně-ekonomické spolupráce a rozvoje a kulturního rozvoje také. Takže děkuji vám mnohokrát za možnost vystoupit. Snažil jsem se vystoupit eh, stručně, a pokryt přitom mnoho témat, takže tolik a děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane ministři, za tuto prezentaci, ve které jste hovořil o problémech, ale zároveň o úsilí bulharské vlády. Děkuji také, že jste vystupoval velmi otevřeně. Máme tady také paní Lilienu Pavlovu, která je náměstkyní ministra pro místní rozvoj. Dovolíte-li tedy zahájím diskusi. Má tady otázky či připomínky? Viktor Bostinaru nebo, pardon, Konstante byl první, prosím. Omlouvám se, Viktore. Je moje koordinátorka, tak prosím. <laughs> Ja, im Moment ja. <laughs> Vielen Dank. Äh. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, jsem velice ráda, že sem zde z Bulharska přinášíte dobré zprávy, protože pokud o informace, které máme v Bruselu v posledních měsících a týdnech, tak ty nebyly až tak pozitivní a začali jsme si dělat starosti, že Bulharsko a částečně také Rumunsko prostředky, které jsou k dispozici z evropské politiky soudržnosti, nevyužívají. A také ani nepodnikají příslušné úsilí pro to, aby se vyřešilo to, jak to v zemi vypadá. Já jsem právě dnes dopoledne od pana Gottmanese z liberální frakce, je to také zpravodaj pro, v rozpočtovém výboru k roz, soudržnost, politice soudržnosti, pardon, dostala dokument, ze kterého vyplývá, že skutečné platby a vyčerpávání prostředků v oblasti politiky soudržnosti jsou na velmi, velmi nízké úrovni. A není to tak, že by to nějak v poslední době zásadně narostlo, v posledním čtvrtroce nebo roce, to ne. A mám následující dotaz. Já vím od komise, že je obrovský problém uh, vyčerpávat prostředky z administrativního hlediska, není tam ta absorpce. Kromě toho i ta zpráva prostředků prý funguje špatně, protože často se lidé, kteří jsou na to kvalifikovaní, dostanou eh, do soukromé sféry, nejsou k dispozici pro zprávu evropských fondů v Bulharsku proč to tak je? Máte nějakou představu a zejména máte nějakou představu a nejen představu, ale nějakou konkrétní cestu ke změně této situace v Bulharsku? Protože samozřejmě jsme pro hospodářský rozvoj, ale první eh, řadě eh, ta pomoc pro státní zprávu je určena právě státní správě, aby se lépe zorganizovala a tam eh, samozřejmě je to problém, když dojde k takovémto odlivu mozku těch lidí, kteří jsou na to, za tyto peníze vyškolení, ti potom přejdou do soukromé sféry. sféry. Další otázka. Před nějakou dobou dostala komise žádost eh, týkající se velkého projektu zpracování odpadů pro město Sofie. Chci se zeptat, je pravda, že se to pořád ještě nespustilo? Je pravda, že tam ten projekt není a že ten odpad musíte odvážet stovky kilometrů daleko ze Sofie? A v čem je ten problém, že to nějak nepostupuje? Děkuji. Děkuji. Viktor Bostinarov. Děkuji, paní předsedkyně. Радвам да ви срещне в нашата комисия и да za regionální ta politika v. E, Děkuji. E, pane ministře, já jsem rád, že můžeme hovořit takto o regionální politice na tomto fóru a teď přejdu zpátky do angličtiny. Chci se zeptat, jestli zaměstnanci, kteří pracují na evropských projektech v agentuře pro železniční infrastrukturu, byli zredukováni na 50% na začátku tohoto roku. Netýká se to totiž jenom také oblasti dopravy, kde je problém s absorpcí prostředků a nebezpečí ztráty prostředků je tudíž velmi aktuální. Pokud ta situace skutečně je taková, tak co s tím chcete udělat? Za druhé, příští týden výbor Regi navštíví Rumunsko. Ale já sám jsem navrhl a mý kolegové z ALDE navrhli navštívit Jojo. A tam se bude, bude také hovořit o přeshraniční spolupráci v rámci podunajské strategie. Chci se tudíž zeptat, pane ministře, Jaké jsou ty hlavní projekty, kde Bulharsko plánuje spolupráci s Rumunskem a možná ani ne jen s Rumunskem, ale i s dalšími, abychom maximálně vytěžili z podunajské strategie. A za druhé, co chcete říci starostovi Ruse, my totiž očekáváme setkání s ním a chceme se s ním bavit o přeshraniční spolupráci mezi Rumunskem a Giorgio. Máte pro něj tedy nějaké poselství? A pak ještě doplňující otázka. Co se spoluprací eh, s rumunskými protěžky při implementaci podunajské strategie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Viktore. Ještě než budeme pokračovat dále, chci vám říci, že tady máme skupinu návštěvníků ze Spojených států. Jsou to zástupci velkých amerických společností, kteří přijeli sem do Bruselu, aby také hledali nové podnikatelské příležitosti. A velice je zde vítáme. Děkujeme, že jste přišli. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Já jsem velice ráda, že jste dnes mezi námi. Děkuji vám za vaše úvodní slovo. Dnes a v následujících dnech, nebo tak zejména zítra, na tomto výboru se budeme bavit také o prioritách politiky soudržnosti. Myslím, že závěry, které jsou před námi, by mohly být dobrým východiskem pro další práci na různých návrzích, na kterých pracujeme. Z vaší prezentace vidíme, že politika soudržnosti funguje což je jediný závěr, který můžeme učinit u země, která tedy přistoupila do Evropské unie v té poslední vlně rozšíření a tak to pokročila. Víme ale, že jedním z hlavních problémů politiky soudržnosti je nízká absorpce prostředků v některých členských státech. Proto výsledky se měří spíše kvantitou než kvalitou. Ale to, co jste, pane ministře, říkal, souvisí také s přidanou hodnotou politiky soudržnosti. Jeden z cílů pro nás musí být mít hmatatelné, viditelné výsledky pro občany. A věřím, že politika soudržnosti by měla být poměřována i těmito kritérii, tedy kritériem přidané hodnoty. Děkuji o tématu, o kterém jste zde hovořil jako o prioritním pro vaši vládu, což je podunajská strategie. V debatě o této strategii bylo dosaženo koncenzu mezi místními orgány, státní zprávou, nevládními organizacemi a zástupci občanů, kterých se tato strategie přímo dotýká. V této souvislosti mám otázku. Nevím, jestli se tady plánuje budování třetího mostu, protože mnozí by si to přáli, třetího mostu přes Dunaj a pokud se to neplánuje, chcete o tom nějak přesvědčit Evropskou komisi, že to je nutné. Děkuji, možná dám slovo panu ministrovi, aby hned zareagoval. Ty první dvě otázky samozřejmě byly velmi významné. A také bych se k ním chtěl hned vyjádřit. Máme následující konkrétní fakta. Týká se to image Bulharska, která stále, řekněme, trpí Možná já jsem zde velkým optimistou, ale zprávy z Bulharska nejsou vždy tak pozitivní. Ale k tomu chci říct si dvě věci. Za prvé, někdy špatná zpráva znamená vlastně dobrou zprávu, ale nevím, jestli je tomu tak v tomto případě. Tady máme určitá fakta, která ukazují, že ty první velké projekty v Bulharsku již běží a to jsou velmi významné projekty pro celý region. Třeba uh, metro v Sofii nebo dálnice, které propojí uh, naši zemi s dalšími zeměmi, stojí stovky milionů euro. Ano, Možná jsme pořád takovým, řekněme, problémovým dítětem, ale pracujeme na to. Máme plán, máme termíny, které musíme splnit a úplně jsme odpolitizovali tuto otázku. Jde nám o čistě čisté výsledky, nepolitické výsledky, hmatatelné výsledky a doufáme, že v dalším půlroce se nám podaří realizovat dalších sedm velkých projektů. Ano, máte úplnou pravdu, když říkáte, že eh, v zahraničí žije více než milion Bulharů, jsou to často velmi vzdělaní lidé, vyškolení lidé, inteligence, ale v mém operačním programu pracuje v řídícím výboru 166 lidí a jsou to všechno mladí, motivovaní lidé, kteří přinášejí jasné výsledky. Protože od té doby se v poslední době vlastně zvýšila absorpce třikrát. Máme zároveň nové mechanismy bonusů, máme mechanismus dvojího příjmu, to jsou věci, které již přinášejí své výsledky. Jsme optimisty, myslíme si, že to je dobré znamení a že se situace bude dále zlepšovat. Pokud jde o další agentury, které mají co dočinění s evropskými fondy, například agentura pro silniční dopravu, Eh, tam je to eh, složitější, protože třeba vybudovat dálnici eh, trvá 3-4 roky a ti lidé musí být celou tu dobu stejně motivováni, nejenom na začátku. My jsme si řekli, že do konce roku chceme tento Payment and Motivation Scheme zavést i v jiných agenturách. Chci ještě k tomu říci poslední věc. Olaf jasně potvrdil, že Bulharsko je mnohem transparentnější a koordinace a komunikace běží mnohem hladčeji než v minulosti. Ten projekt týkající se odpadu v Sofii. I my máme starosti o tento projekt, týká se to odvozu odpadu, ale už je to v té fázi rozhodnutí, pak nastanou ještě další fáze a experti na tom pracují ve dne v noci spolu s partnery v Bruselu a určitě se nějaké řešení najde. Ale samozřejmě v Sofii tento problém přetrvává. A jak už jsem řekl, je to něco, co by se mělo řešit co nejdříve. V každém případě je na to jasný plán již připraven. A do konce roku by to mělo být stoprocentně vyřešeno. Teď přejdu do angličtiny a chci se vyjádřit té železniční agentuře. Ano, vaše informace jsou správné. Uh, Evropský parlament je velmi dobře informován a to je skvělé, ale my ani nemáme co skrývat. Ano, došlo ke snížení stavů v této agentuře. Nebylo to tedy těch 50%, ale bylo to hodně. Na základě informací, které mám k dispozici, dochází k náboru nových pracovníků, máme výběrová řízení pro nové lidi. Takže se to řeší, ale souhlasím s vámi v tom, že je to problém. Také mohu říci, že Bulharsko v následujících týdnech zorganizuje velmi důležitou schůzku eh, s těmi velkými IFIs, bude tam MMF, Světová banka a tak dále to jsou také lidé, kteří ví, o co jde, prováděli spoustu reform jinde, jsou zkušení a zvýšení administrativní kapacity silniční a železniční agentury je právě součástí tohoto velmi jasného závazku. Takže chceme spolupracovat s těmito IFIs, ale v každém případě se snažíme nabírat nové lidi. Dunajská strategie. To je vynikající projekt, eh, také přispívá ke zlepšení spolupráce s Rumunskem. Jsme také vděční Evropské komisi i našim rumunským kolegům. Když eh, jste se ptali na spolupráci mezi oběma zeměmi, tak ta se stále zlepšuje. Máme první společné projekty. To je otázka, kterou položila také paní Hysmenová. Spolupracujeme s rumunskými kolegy na nových eh, hlavních projektech most Silistr Kalaráš a další most. Podepsali jsme memorandum o porozumění a jsme optimisty, věříme, že pokročíme ku předu. Ale je tady ještě pozoruhodnější věc. Dunaj byl něčím, co nás od sebe oddělovalo a vlastně to tak částečně platí. Prostě na jedné straně bylo Rumunsko, na druhé Bulharsko. Na 420 kilometrech je pouze jeden most a to i v Budapešti, což je jenom jedno jediné město, je jich víc. Takže to je realita z minulosti a teď Dunajská strategie toto má změnit, má nás motivovat k tomu, abychom společně prováděli smysluplné projekty. My s našimi rumunskými kolegy chceme společně, společné územní plánování eh, Rusa a Giorgio. Tím, že ten most, který bude mezi nimi, je bude spojovat, nikoli rozdělovat. Chceme také společné projekty cestovního ruchu od Karpat směrem dolů. Chceme uh, se tam zabývat historií uh, eh, Trácie. Um, ehm, takže to jsou všechno projekty, které plánujeme a zaměřujeme se na konkrétní výsledky. Děkujeme. Děkuji. Máme tady pět řečníků a 15 minut. Prosím, postup, pokuste se být co nejstručnější. Lambert van Nistelrooy. Ja, ook, ook ik wil graag, eh, wil graag mijn tevredenheid uitspreken van dat u hier openhartig neerlegt. Děkuji. Já bych chtěl vyjádřit svoji spokojenost, protože vy zde otevřeně vysvětlujete, jaká je situace. Jedná se o dobré projekty o organizační schopnosti, ale existuje zde řada otázek, které se týkají Bulharska. Říkám to, jelikož jsem poslanec eh, země, která přispívá do fondu. Další problém to jsou eh, veřejné zakázky. Když existují země, které jsou pozadu, tak často vznikají chyby či omily. Například, pokud se neuplatní směrnice pro výběrová řízení v celé Evropě, tak to je potom znát na politice soudržnosti. Jak Jakých omylů se dopouštíte při výběrových eh, řízení? Děkuji. Frau Vorsitzende, <clears throat> liebe Kollegen, Kollegen, ich möchte zunächst mal Herrn Minister herzlich danken. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a vážení kolegové a kolegyně. Především bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, že mezi nás přišel, že je k dispozici pro tuto diskusi. My jsme hovořili o Porunaji, o porunajské spolupráci A vím, že někteří kolegové se o tuto oblast velmi zajímají, že zajímají makroregionální strategie a že komise má o této oblasti veliké očekávání, stejně tak jako my. Rád bych využil této příležitosti a zdůraznil, že mám velmi pozitivní pohled na to, jak Bulharsko zrychluje projekty v regionální politice. Mám pocit, že jste na dobré cestě. Pane ministře, rád bych využil této příležitosti také k tomu, abych položil otázku, která se týká i toho, o čem hovořila paní kolegyně Král. Z mého pohledu není úplně špatně, když eh, podnikatelé profitují z veřejných penězí. Ale my jsme diskutovali o pravidlech pro podpůrné programy. Chtěli jsme je změnit takovým systémem, aby se na nich mohli podílet i kvalifikované, kvalifikovaní lidé, kteří jsou jaksi svobodného povolání. Využíváte toho? Máme dostatečná evropská pravidla pro to, aby to bylo možné? A potom mám ještě další otázku. Myslíte si, že Existuje nějaký prostor pro spolupráci z regiony v Podunají, v Německu a v Rakousku? Především v oblasti posilování regionálních kapacit. K tomu určitě bychom potřebovali i evropské fondy. Zajímá nás tady na to váš názor, abychom to mohli prodiskutovat s komisí. Petr Lohan, prosím. Děkuji. Já jsem také velice rád, že pan ministr mezi nás dnes přišel. Mám dvě konkrétní otázky. První se týká spolupráce mezi Bulharskem a sousedními zeměmi. Odkazuji konkrétně k přeshraničnímu programu spolupráce s Rumunskem a se Srbskem. Táži se, zdali pro tuto spolupráci bylo vyčleněno dostatek prostředků na to, abychom byli schopni splnit stanovené cíle a odpovědět na potřeby regionu. To je má první otázka. Má druhá otázka se také týká Dunaje. Myslíte si, že je potřeba vytvořit jakési informační či implementační body či instituce v regionech, které aby ta strategie nebyla pouze koordinována z Bruselu? že bychom měli přímo v regionu v Porunají nějaká implementační místa? Pokud si myslíte, že to je potřeba, jak toho chcete dosáhnout? Děkuji. Možná dáme slovo panu ministrovi na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k posilování kapacit a zadávání veřejných zakázek. Existují k dispozici, existují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, ale jedna věc je říci, že všechna pravidla máme zavedeny a druhá je, jak vypadá situace v praxi. Implementace těchto pravidel do značné míry závisí i na osvětě, na standardizaci mezi příjemci i starosty. Musím jim říkat, aby nebyli příliš kreativní, aby k tomu přistupovali standardizovaně. V mnoha oblastech po nás nechtějí nějakou zásadní revoluci zadávání veřejných zakázek, spíše chtějí, abychom standardizovali a soustředili se na pravidla, která budou platit pro obce ale zase upřímně řečeno, bulharská vláda vytvořila pracovní skupinu, která se soustředila na bulharský zákon o zadávání veřejných zakázek a dospěla k názoru, který sdílím, že ten zákon není špatný, že potřebujeme typizovat a standardizovat. Vytváříme nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a doufáme, že v eh, březnu roku 2011 budeme mít k dispozici nové postupy a novou, nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který tuto problematiku bude dobře řešit a poskytne řešení pro slabá místa. Takže budeme mít nový zákon, ale už ten, který máme, si myslím, že je stoprocentně v souladu, není špatný a jenom potřebujeme učit příjemce, aby k tomu přistupovali standardizovaně. Další důležitá věc. Já vím, že možná mluvím příliš mnoho, ale stejně. Proč Bulharsko zaznamenává takové průtahy s implementací evropských fondů? Někteří lidé říkají, že to je proto, že nemáme kapacity, jiní říkají, že to je z jiných důvodů, někteří říkají, že panuje korupce. Víte, jaký je proto hlavní důvod? V roce 2007 Bulharsko bylo skoro mistrem Evropy a mistrem světa přímých zahraničních investic na hlavu. Ty peníze, které opravdu v uvozovkách lítaly po celém světě, často přiletěly do Bulharska. Uvidíte to v naší bytové, bytové zástavbě a v růstu obchodních středisek. Tedy v letech 2006 až 2008 zahraniční investice v Bulharsku se čtyř, násobili, z pěti násobily, byly to miliardy euro. A právě proto, že takovéto projekty rychle rostly a byly jednoduše financovatelné, jsme se příliš nezabývali otázkou evropských fondů. A teď se jimi zabýváme, protože to je v podstatě jediná spása. Když se podíváte na stávající čísla, tak z těch devíti miliard jsme se dostali pod, jeden miliard, pod jednu miliardu zahraničních investic. Co se týče stavebnictví, tak z 1,1 miliardy máme 95 milionů. To kleslo desetkrát. Bulharsko se tedy probudilo před rokem a půl a říkalo si, aha, nastala krize, levné peníze došly nejenom pro Bulharsko, ale pro celý region a veškeré kreativní finanční inženýrství je také pryč. My tím hodně trpíme a potřebujeme evropskou solidaritu, ale za předpokladu pravidel a smysluplných projektů. Teď k dunajské strategii. Dunajská strategie je také pochopitelně v našem zájmu, Má, máme zájem na spolupráci s Německem, s Rakouskem a s ostatními zeměmi v Podunají. My už v podstatě jsme v kontaktu s kolegy z Bavorska a z Rakouska. Uspořádali jsme pracovní schůzku. Naším cílem je tady vyslat určitý signál. My chceme být mezi prvními, kteří spustí hlavní vlajkové projekty. je to důležité konec konců i pro Maďarsko a pro Rakousko. Spolupracujeme s kolegy, zapojíme se do prvních projektů, které se soustředí právě na tuto problematiku. V každém případě tedy budeme spolupracovat s těmito rozvinutými zeměmi, které nás mohou určitě mnohému naučit, takže budeme vděční za technickou podporu. V každém případě tedy chceme se do toho pustit pustit. Eh, pochopitelně v Bulharsku a v Rumunsku říkáme, že nikdy není dostatek peněz a myslím, že to neplatí jenom pro nás. Ale upřímně řečeno, podunajská strategie nám pomáhá právě toto řešit. Spolupracujeme tedy, věříme, že makroregionální programy nám dávají více manevrovacího prostoru dosahovat vyšších cílů. Děkuji, paní předsedkyně, to je všechno. Zase se mi rozrostl seznam na pět lidí, takže každému dám minutu. Omlouvám se za to omezení, ale už překračujeme. Šanskeli, Obermajer, Oldřich Vlasák, Evgeni Kirilov a Sofia Kony. Každý minutu, prosím. Kelly. Vítejte, pane ministře. Děkuji vám za upřímné vyhodnocení situace. Vy jste sám řekl, já bych to sám neřekl, že Bulharsko má trošku poškozenou image. A potom jste také říkal, jak se snažíte vybudovat trvale udržitelnou turistiku a potom, když se dívám na OPRD, tak vidím, že v roce 2011 chcete podporu produktu regionální turistiky a marketing turistických destinací. Jak těžké bylo rozvíjet turistiku ve vaší zemi? Pomohly vám prostředky, které jste zatím dostali? Třeba při navyšování počtu ehm, vnitrostátní turistiky, mezinárodní turistiky. A jaké máte v této oblasti cíle? Děkuji. Franz Obermajer, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji i vám, pane ministře, za vaše vystoupení. Jsem z Lince a můžu říci, že spolupráce s vaší zemí probíhá velmi dobře. Musím říci, že jsme velmi dobře řídili problémy i v oblasti dopravy po Dunaji. Do budoucna se dívám s velkým optimismem. A takový optimismus je určitě dobrý. Na druhou stranu ale mám dvě otázky, které se týkají vaší portfeje, pane ministře. Evropská unie nebyla úplně spokojená s transparentností. Objevila se také otázka dopisu komisi jsme pochopili, že ty dopisy někdo někde založil do šuplíku a moc na to nereagoval, což není v pořádku. Pokud vím, tak jste také zahájili velké projekty, což je pozitivní, zahájili jste také malé projekty, a což je také v pořádku, jenom možná bude potřeba na to dále dohlížet. V loňském roce se možná některé projekty úplně nepodařily a lidé museli počkat na to, až do toho vstoupí OLAF. Myslím, že tady pořád ještě máme určité problémy. Oldřich Vlasák na minutu, prosím. Minister, I'm very glad... Pane ministře, jsem velice rád, že slyším pozitivní informace nejenom o implementaci, ale také o využívání strukturálních fondů a investici peněz. Doufám, že problémy, které máte, vyřešíte. Nicméně v tuto chvíli diskutujeme o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013. Mohl byste nám prosím něco říci o bulharských prioritách, o budoucnosti politiky soudržnosti? A za druhé, napadá vás nějaká možnost tento systém vylepšit? Děkuji. Evgeni Kirilov, také jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane ministře, jsem velice rád, že jste mezi nás přišel. Zasloužíte si v každém případě podporu ve své snaze vybudovat trakijskou dálnici. Mám pro vás jednu radu. Když říkáte, že se začínalo od nuly v roce 2007, tak musím říct, že to tak bylo u všech. Eh, bohužel není řečníka slyšet, protože vás bí druhý mikrofon. Potom jste srovnával dva roky, rok 2008 a 2009. Ale jenom jste si díval na Bulharsko a to si myslím, že nestačí. Bylo by dobré srovnat procenta dosažena Bulharskem s dalšími zeměmi. Poslední čísla máme z prvního desátý. A z těchto čísel by vyplývalo, že co se fondu soudržnosti týče, tak jsme poslední. A myslím, že minule, minulý rok jsme poslední nebyli. Já si myslím, že je potřeba vás podporovat ve vaší práci, že je potřeba zvyšovat eh, administrativní kapacitu a myslím si, že je potřeba soustředit se na naše bulharské odborníky. Děkuji. Merci, Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, kolegové a kolegyně. Vy jste během své prezentace hovořil o politice soudržnosti a říkal jste, že to je politika, která velmi pomáhá vaší ekonomice, jakožto i mnohým dalším státům. Uh, pro Evropu je důležité, aby politika soudržnosti eh, byla oceňována našimi občany. Zajímalo by mne, jaké prostředky používáte k tomu, aby bulharští občané věděli, že Evropa jim pomáhá že jim pomáhá budovat infrastrukturu, že se účastní vytváření pracovních míst v Bulharsku. Aby, rádi bychom se tedy zeptali, jestli se hodnota Evropy mezi bulharskými občany tímto zvyšuje. Děkuji předtím, než dám slovo panu ministrovi, tak bych ještě ráda dala dvě minuty Renaldu Mrnacovi, který je vedoucí oddělení v komisi, které je zodpovědné za Bulharsko, ale zase poprosím o stručnost. Děkuji. Pokusím se o stručnost. Když se podíváte na pana ministra, tak vidíte, že má velký zájem o evropské fondy. To tež platí i pro pana ministra Dojčeva. Vždycky nám říkali, tato cesta bude do dobudována do toho a toho data. OP regionální rozvoj dosahuje dobrých výsledků. Jednak co se týče závazku, druhá co se týče plateb. Špatné je, že ve skutečnosti se vyplácí pouze 1%. Co se týče OP dopravy, tak Bulharsko v podstatě každý den platí milion euro ztrácí jedno euro pro to. Ne, tak to musela by vyplacit jednu, eh, jeden milion euro denně, aby vyplatili všechny tyto fondy. Já vím, že Bulharsko hodnotí problémy, řeší je, probíhá otevřená komunikace, systémy jsou otevřenější a transparentnější. Jak jsem říkal, pořád máme problém s politikou soudržnosti, a velké připravované projekty. Možná už to není tak velký problém v tomto období, ale v každém případě se může stát, že budeme mít problémy na začátku příštího období, že nebudeme mít k dispozici dostatek projektů. Vláda o tom ví, pan ministr na tom pracuje, má připraveny plány. Otázka je, jak to ale potom systém zvládne. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu ministrovi. Děkuji, paní předsedkyně. Rozvoj trvale udržitelné turistiky je pro Bulharsko velmi důležitou otázkou. Když se podíváte na čísla, tak i letos přes krizi se Bulharsku podařilo navýšit počet eh, turistů. To je dobrá zpráva. Problém ale je, že utráceli méně peněz. Takže sice o 2% více turistů, ale o 8% méně peněz. Kdo chceme, aby jezdil do Bulharska? To je důležitá otázka. Máme, jsme pátá země, co se týče počtu historických památek. A máme za sebou 13 letou historii. Jsme země, která leží na křižovatce různých kultur. Trácie, tam jsou obrovské a, doly zlata. Dá se tam vidět spousta věcí. Na druhou stranu pracujeme na strategii trvale udržitelné turistiky. Máme proto zvláštní výbor v Bulharsku, protože turistika je pro nás důležitá. V operačním programu pro regionální rozvoj jsme vyčlenili 150 milionů euro na turistiku. Turistika je pro nás důležitá také v tom smyslu, že zvyšuje kvalitu života v malých vesnicích a vytváří pracovní místa. Tyto malé vesnice v podstatě byly odsouzeny k odsunu k, ke ztrátě populace, ale teď v řadě z nich zakládají lázně. Populace roste, ale potřebujeme infrastruktura, aby byly propojené, tak aby lidé, kteří přijejí, přijedou na pobřeží Černého a moře, se dostali za dvě hodiny do jiných regionů. V Bulharsku třeba, nevím, jestli to víte, máme 80 tisíc historických památek které, a objektů, které jsou prostě někde ve skladu, které nikdy neukazují v muzeu. Takže zkrátka řečeno, máme prostředky na začátek, ale cíl máme velmi vysoký. Chceme se stát eh, turistickou destinací v oblasti jak vína, tak eh, tak eh, v oblasti eh, lázeňství. Další důležité téma. My si uvědomujeme, že naše partnerské země v Podunají používají Dunaj k dopravě. Kapacita říční dopravy se ale využívá pouze z 8% a to je velmi problematické. Zároveň ale v tom tkví veliká příležitost kterou bychom měli společně využít. Úplně s vámi souhlasím v tom, že v oblasti transparentnosti máme rezervy, ale rád bych vás ubezpečil o jedné věci. A v žádných šuplících se žádné dopisy neskrývají. Minimálně za poslední rok a půl to mohu přislíbit. Za posledních čtyři nebo šesti let jsme viděli Bulharsko jako zemi na křižovatce. Nevím, jestli to víte, ale Bulharskem prochází několik starých římských cest. V podstatě nejkratší cesta do Azie přes Istanbul byla přes nás. ale přesto všechno jsme izolováni. Máme v podstatě jeden most, nemáme dokončenou jedinou dálnici a potřebujeme růst, potřebujeme propojení s, se sousedními zeměmi. Je to v zájmu evropské ekonomiky. Můžeme hodně nabídnout, máme velký potenciál, protože jsme na křižovatce mezi Azií a Evropou. Z toho důvodu zdůrazňujeme dopravu Zdůrazňujeme ale zároveň jedním dechem i životní prostředí. Co se týče energetické účinnosti, tam se nám nevede příliš dobře, budeme se tím zabývat. Je to pro nás priorita. Musíme se tímto zabývat, doufáme, že k tomu dostaneme i evropské prostředky. Inovace je dalším důležitým bodem co se týče počítačů, IT, zadávání zakázek, ta Bulharsko rozhodně může být důležitým aktérem. Pracujeme na nové strategii pro systém vzdělávání, který by se měl soustředit na biologické vědy a na IT. Pochopitelně, že bychom mohli i nadále hovořit o těchto prioritách, ale jasné je, že pokud nevytvoříme základní infrastrukturu, která nás propojí s ostatními, tak nedojde k růstu. Co se týče fondu soudržnosti, tak ano, tam jsme byli poslední v hodnocení, respektive jsme pořád poslední, nezakrýváme to. Fond soudržnosti představuje pro Bulharsko veliký problém, ale máme plán a poslední už v roce 2011 nebudeme. Stojí před námi hodně práce, ale jak jsem říkal, Máme připraveno sedm nových projektů, které by měly být spuštěny nejpozději v březnu roku 2011 a potom doufám, že už posledními v těch tabulkách nebudeme. Co se týče operačního programu regionální rozvoj, tak tam už na posledním místě nejsme, jsme na průměru a cílíme hodně vysoko. Děkuji také Ronaldovi. Rádi bychom poděkovali Evropské komisi za spolupráci. Evropská komise nás zná, chápe nás a pomáhá nám, za což velmi děkujeme. Nemáme dostatek připravených projektů, je v tom problém, ale přesto doufáme, že za tři roky se nám to podaří vyřešit. Dobré na tom špatném je, že máme tři velké projekty. Třeba dálnice, která propojí tři nejchudší regiony v Evropě s Srbskem, s Rumunskem, s černomořskými přístavy, to je 1,5 miliarda. To bude hodně peněz na rok 2014, takže my víme, co je potřeba udělat a uvidíte během nadcházejících tří let konkrétní výsledky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, omlouvám se, jestli jsem vystupoval příliš dlouhavě. Děkuji, pane ministře, myslím si, že jménem všech kolegů bych jenom zopakovala, co jste říkal. Problémy máme, ale také máme plán, takže vám přejeme hodně štěstí s jeho přípravou. A buďte připraven, že jednoho dne se zeptáme, jak se vám realizace toho plánu daří. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu ministrovi za jeho vystoupení, upřímné vystoupení, ve kterém hovořil jak o problémech, tak o plánech na jejich překonání a doufáme, že Bulharsko bude dobrým partnerem v diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti, která nás čeká v nadcházejících měsících. Děkuji. Now, dear colleagues, we are moving immediately to the next... Pustíme se hned do dalšího bodu té veřejné slyšení o inovacích malých středních podnicích a politice soudržnosti. Pak, když musíte opustit místnost, poprosím, abyste při tom co nejméně rušili průběh jednání. Děkuji. A ráda bych řekla, že cílem tohoto slyšení je příprava na budoucí období. Rádi bychom si vyslechli nějaké nové podněty. A z toho důvodu jsme na základě návrhu skupin pozvali skupinu odborníků. Ráda bych začala hned s prvním náměstkem ředitele jednotky pro tematickou koordinaci inovaci v generálním, v generálním ředitelství pro regiony. Jmenuje se John Walsh, má na prezentaci 10 minut, doufám, že si ji bude držet a následně diskuse. Máte slovo. Dear uh, Madam President, uh, dear honourable members, dear ladies and gentlemen, uh, thank you very much for this invitation. Dámy a pánové, vážení poslanci, já vám děkuji za toto pozvání a děkuji za to, že mám příležitost prolomit ledy. Je velice důležité hovořit o inovaci a o malých a středních podnicích. Na začátku debaty bych rád představil evropskou vizi o tom, jak má vypadat podpora podniků a malých a středních podniků v Evropě? Jaká je stávající podpora a na co jsou využívány fondy a soudrž, fondy soudržnosti? Já jsem si přivezl několik diapozitivů, které můžete vidět před sebou na obrazovkách. Podpora podnikům to byl vždy důležitý pilíř pro eh, politiku soudržnosti, pro sociální fond a další. Malé a střední podniky, to bylo vždycky odvětví, na které jsme se zaměřili. Vyhodnocení ex post předchozího období ukazoval, že 83 podpory bylo věnováno malým a středním podnikům. Také máme jasné důkazy podpory na základě které bylo vytvořeno přes milion pracovních míst a byla vylepšena produktivita podniků členských států. Před sebou máte první diapozitiv, který nám má připomenout, že politika soudržnosti se na začátku soustředila pouze na eh, regiony konvergence. Ale to také ovlivnilo to, jakým způsobem byly podporovány podniky a na základě jakých priorit je vybíraly členské státy, protože na národní a regionální úrovni jsou to členské státy, které rozhodují, jak eh, pomoci podnikům. Další diapozitiv. Zapomeňte na velká čísla. Inovace. 25 politiky soudržnosti se věnuje obecnému programu pro inovaci to odpovídá zhruba 86 miliardám eur. Skoro 55 miliard z těchto 86 miliard jde pro podniky. My si nemyslíme, že vše, co je určeno pro podniky, je inovativní. To vám ukáže v následujících kategoriích. Takže máme zhruba 45 miliard eur pro podniky a to vše je určeno pro inovaci. Takže máme zde 55 miliard pro podniky, polovina z toho, to znamená 27 miliard, je určeno pro malé a střední podniky. Dále na tomto koláči, který máte před sebou, na tomto grafu, můžete vidět, že velká část je určena pro inovaci a pro rozvoj technologií a také na podporu ekoinovací. Jsou to programy po celé Evropě a také jsou podporovány IKT a startups, to znamená nové podniky. Sociální fond má velmi důležitou úlohu při podpoře těchto podniků které spadají do startups. Ty mají prostředky zvláště z Evropského sociálního fondu. Prosím, nesmíme sčítat tato čísla 86, 55 a 27. Ne, to jsou čísla, která e, jsou jakoby kategorie. Máme kromě toho jednu kategorii, která je podpora podnikům. A tyto kategorie jsou provázány nespecifickými formami financování, jako jsou například půjčky nebo investice do podnikatelských struktur. Ale nemůžeme říci, že jsou určeny pouze specificky pro inovaci. Další diapozitiva. Zde máme peníze, které jsou určeny pro výzkum a inovaci. A dále zde máme takový souhrn, abychom si zanalizovali první pokroky v činnosti pro inovaci. Můžeme vidět, že před sebou máme tři velké způsoby pro inovaci díky těmto programům. Za prvé, podpora způsobu, na základě kterého bude inovace fungovat. Za druhé je to podpora malých a středních podniků pro aplikovanou inovaci. To je velmi důležité, protože my nechceme podporovat ten základní výzkum, nýbrž aplikovaný výzkum. To je to, co lze speněžit. A třetí velmi důležitá činnost je přenos znalostí a podpora znalostních pólů, které známe také pod pojmem clusters nebo združení. Ty se nacházejí v různých členských státech, ale také můžeme vidět, že zde převládají některé druhy pomoci, v regionech, které spadají do regionu pro konkurenceschopnost a další to jsou konvergenční regiony. To dokazuje, že zde existuje velká různorodost, jak funguje pomoc podnikům. Dále zde máte na konci dva body, které jsou dost daleko, takže já je nepřečtu, takže se podívejte prosím na dokument před sebou, ale Hovoří se tam o obecných tendencích. Za prvé je soustředit investice do eh, inovací, takže můžeme využít lépe výzkum a vývoj, můžeme využít technologie a také eh, souhrných znalostí. Základem je zapojit malé a střední podniky do inovací, využít jejich schopností, přizpůsobit také pomoc vzhledem k tomuto. A dále bychom měli podpořit tuto tendenci a ubírat se směrem ke znalostní ekonomice. Takže bychom se neměli pouze soustředit na technologii, ale i na celý postup a na design. Na diapozitivu, který vidíte před sebou, tak tam, jsou, eh, tam je zobrazeno šest kategorií, které se věnují malým a středním podnikům. První dvě které jsme nedávno zveřejnili, souvisí s tím, co podporuje podnikatelské prostředí. Je to eh, komunikace, technologie, podpora malých a středních podniků. Máme tam dva příklady. A dále máme tři kategorie, které jsou přímo, které přímo souvisí s tím, jakým způsobem můžeme vylepšit technologickou, technologické využívání malých a středních podniků. A dále, jakým způsobem je podporován výzkum vzhledem k malým a středním podnikům. A další, třetí kategorie, tak ta se týká znalostní ekonomiky. V Evropě se investuje hodně peněz, zvláště díky eh, zvláštním fondům, tak, aby byl zajištěn přenos technologií, klastry. A tento fond se využívá také k podpoře startups. Máme tam 27 miliard, něco přes 27 miliard eur. A další diapozitiv, prakticky poslední, tak ten znázorňuje, že v různých členských státech jsou strukturální fondy využívány jinak, zvláště sociální fond a fond pro regionální rozvoj, abychom pomohli malým a středním podnikům. Můžeme se podívat napravo ty tři poslední sloupečky, vidíte, že tam je obrovský rozdíl mezi Unii 15, eh, omlouvám se, říká řečník, kde se pomáhá podnikům. Tam máme 15 celkového financování. A když se podíváme na nové země, tak tam eh, ta podpora malých a středních podniků mm, dosahuje zhruba 5 Já nechci vyvozovat žádné velké závěry z těchto rozdílů. Nekleďme na ně důraz, protože nové členské státy, to jsou státy regiony z konvergence. Takže těchto 5% eh, to jsou vlastně obrovské finanční částky. Ale když to srovnáme s předchozími regiony. Když to srovnáme se starými členskými státy, vidíme, že ta intenzita pomoci malým a středním podnikům nebo podnikům jsou jiné. A nyní bych chtěl pohovořit o strategické zprávě. Pokud budete mít zájem o další informace, tak já vám mohu říci, že podpora podnikům měl 23% koeficient pro výběr z roku 2009 a ze začátku 2010. Liší se to stát od státu, ale tyto všechny informace jsou již zveřejněny na našich eh, internetových stránkách. Další dalších 28 miliard. Tato finanční částka ukazuje, že rozpočet je využíván ze 36%, pokud jde o výběr projektů. Já si myslím, že za základním důvodem proto je, že inovativní eh, metody eh, ještě nejsou příliš zakořeněny u malých a středních podniků a také kvůli tomu, že se klade důraz na obecný, obecný způsob finančního inženýrství, pokud jde o podporu podniků, která nezávisí na jejich eh, velikosti. Můžeme také vidět, že zde existují rozdíly ve specifických formách podpory u malých a středních podniků. A na závěr bych chtěl říci, a chci udělat takovou malou reklamu, takže se za to omlouvám, paní předsedkyně. Během posledních měsíců jsme zveřejnili manuál pro takzvané inovativní inkubátory. Je to inovativní síť pro podporu malých a středních podniků. Pokud budete chtít více informací, tak vám mohu poskytnout dokument. Také na internetu tyto informace naleznete. Ten druhý link, který vidíte na této stránce, tak tam máte 50 či ještě přes 50 příkladů podpory podnikům, které pokrývají to širokou e, škálu možností, jakým způsobem tedy podniky podporovat. Takže děkuji a budu se těšit na další prezentace. Děkuji a přejdeme k panu Bertu Delormovi z Evropské asociace e, malých a středních podniků a řemeslníků. Merci de votre invitation. Et ce que je souhaiterais avec votre accord, c'est me focaliser peut-être sur une partie. Dámy a pánové, pokud s tím budete souhlasit, tak já bych se chtěl soustředit pouze na jednu část těchto malých a středních podniků, která je často eh, ne zcela dobře známa v komunitárním kontextu. Jsou to mikropodniky, občas to jsou dílny, řemeslné dílny. Na prvním diapozitivu můžete vidět informaci o tomto. 23 miliard podniků máme v Evropě a 90% z nich jsou mikropodniky, které mají méně než 10 zaměstnanců. Pokud jde o inovace v těchto podnicích a mikropodnicích, zde lze říci, že se jedná o proces, který neustále pokračuje a je založen na poptávce, tedy na poptávce spotřebitelů. A takovým způsobem, v závislosti na poptávce, podnik inovuje. Týká se to tržní činnosti, technologií a vše souvisí s řízením podniků. Existuje množství malých podniků, které investují do špičkových technologií. Často jsem slyšel, že mikropodniky nejsou schopny investovat do špičkových technologií, ale ve skutečnosti investují do ehm, různých špičkových technologií, jako je plazma, jako je vesmírný výzkum a tak dále. A to se týká podniků, které mají méně než 10 zaměstnanců. A další sféra, do které investují, tak to jsou energie a ekoenergie. To jsou hlavní směry, pro investice do technologií. Tyto nové technologie se mohou dostat mnohem dříve ke spotřebiteli a jsou skutečně, skutečně odpovídají tomu, co požadují trhy. Často také nacházíme inovace v eh, nejrůznějších činnostech v obvyklých činnostech nebo v činnostech, které jsou na světové na, špičku, na špičce. Všechno, co se týče bydlení, stavebnictví, energie, Toto vše můžeme nalézt i v mikropodnicích, které se nachází po celé Evropě. Dále, pokud jde o územní dopad tyto podniky jsou velmi důležité, aby byla udržena územní a sociální soudržnost v regionech. Často jde o mikropodniky, které nejsou soustředěny ve městech, v městských oblastech, ale najdeme je e, ve venkovských oblastech. Často se jedná o horské oblasti, o ostrovy a o další regiony, které se považují za regiony s nevýhodou. Inovace v těchto podnicích vytváří pracovní místa, často jsou to trvalá, stabilní pracovní místa. Třetí charakteristika, tak to je financování. Před sebou se můžete podívat na to, jakým způsobem jsou financovány mikropodniky. Převažují vlastní fondy a regionální veřejná nebo státní pomoc. Také jde o bankovní pomoc, což je velmi malé procento a skoro 0%, tak to jsou peníze z evropské pomoci. To vše musí být kompenzováno regionální pomocí. Evropská unie tedy může na pomoc jejich rozvoji prostřednictvím regionálního financování. Dále zde máme poradenství a podpora pro střední podniky. Malé podniky mohou pouze dosáhnout na inovaci, pokud budou mít podporu od eh, prostředníků. Máme před sebou také několik problémů, konkrétně jich pět. Za prvé, zde nemáme ekonomickou a statistickou analýzu na komunitární úrovni o tom, jak jsou důležité mikropodniky a inovace. Zhruba 92 až 95 podniků přispívají k inovaci. Pokud jde o politickou oblast, tak eh, tam se také uprostřed, upřednostňuje inovace a rychlý rozvoj, ale to také vytváří určité problémy, protože často jsou podporovány ty nejběžnější každodenní inovace. Máme inovativní malé a střední podniky. 6. prosince roku 1998 Rada pro konkurenceschopnost požádala, aby i malé a střední podniky mohly být konkurenceschopné, pokud jde o inovace. Často se jim říká spící inovátoři. Existuje zhruba 5 podniků, které nazýváme sleeping innovators. Jsou to podniky, které vlastně ani nevědí o tom, že něco inovují existuje zhruba milion podniků, které inovují, ale kvůli tomu, že nemají přístup k informaci, eh, neudělají ten klíčový krok pro to, aby si došli do nějakého poradenského střediska a požádali o to, aby jejich inovace měla větší váhu. A dále musíme hovořit o kultuře podniku a kultuře pro inovace. Často zprostředkovatelé či veřejné orgány si dostatečně neuvědomují, jakou úlohu mohou sehrávat tyto malé podniky. Vzdělovací prostředky často působí tak, že inovace spadá do velkých průmyslových skupin, ale skoro nikdy se v nich neříká o tom, že inovace také je součástí malých podniků. Další důležitý bod naší analýzy se týká toho, že tyto podniky mají velké problémy, když žádají o certifikaci. Často z toho vzniká překážka. Nemohou vstoupit na trh, protože pro ně je velmi těžké něco certifikovat nebo žádat o patent pro nějakou inovaci. Jaká je úloha politiky soudržnosti? Podle studií, které jsme uskutečnili, vidíme, že inovace je eh, klíčové slovo. Přes 90 eh, podniků se na ní podívají, podílejí. Existuje zde řada kategorií. Máme zde klastry, které se zabývají malými podniky či mikropodniky. Dále máme programy, které se zabývají poradenstvím pro inovace a tam máme tři podbody. Za prvé je detekce takzvaných spících inovátorů a dále pomoc s patentováním inovace. Velká část poradenství se věnuje získáváním patentů a to se týče také získávání certifikátů. Regiony také souvisí s tématy, jako je podpora malých podniků, asociací, eh, průmyslové partnerství a tak dále a také regiony často vytvářejí specifické financování, mývají svůj fond rizikového kapitálu a systém vlastních bankovních záruk. Takovým způsobem podporují malé podniky. Stále jsme ještě neidentifikovali na komunitární úrovni v členských státech, jaké jsou ty nejinovativnější postupy pro mikropodniky. Já pouze mohu hovořit o indikátorech, které máme k dispozici a ty se týkají malých a středních podniků. Tam se vždy hovoří o podnicích, které mají přes 10 zaměstnanců. Takže se zde nebere ohled na činnost mikropodniků, které mají méně než 10 zaměstnanců. Když se podíváme na indikátory, které se týkají lidských zdrojů, tři indikátory, se vztahují k univerzitnímu vzdělání, které je zapotřebí pro poradenství, ale nehovoří se zde o kompetentnosti a o míře znalostí. Máme hodně podnikatelů, které, kteří mají eh, dobré školení, kteří mají vysokou kvalifikaci, takže mohou být inovátory. Ale na úrovni Evropské unie nemáme nějak eh, znázorněno, jakým způsobem získali kvalifikaci, pokud nemají univerzitní diplom. Dále dopad strukturálních fondů, to je další problém. My jsme viděli, že zhruba jedna, dvě, maximálně tři procenta eh, mikropodniků eh, těží ze strukturálních fondů. Máme zde rozpočtové položky, ale nemáme zde synergie mezi různými evropskými programy. Máme strukturální programy, regionální, vnitrostátní programy na různých úrovních. Malý podnik v tom vůbec nemá jasno. Pokud zde máme iniciativu v oblasti inovací, tak se obvykle podniky obracejí na svého nejbližšího partnera, což jsou regiony. Také jsme zjistili, že zde existuje nedostatečná spolupráce mezi podniky a politiky. A také středisky pro inovaci. Ptali se nás, jaké jsou naše cíle pro období po roce 2013. Já jsem říkal, že musíme využít co nejvíce potenciál pro e, inovaci pro podniky, e, malé podniky v Evropské unii. Můžeme využít systém SBAE a můžeme poté zjistit, jestli to s trhem e, bude lepší. Ale v současné době nemůžeme využít stávající potenciál, protože e, nejsou dostatečně, není dostatečně rozvinuta pomoc pro špičkové podniky. Takže zapotřebí vytvořit skutečnou evropskou politiku pro inovace, která bude zaměřena na malé a velmi malé podniky. Možnosti, které existují u tzv. smart specialization, nemusí vylučovat ostatní podniky, které nebudou v tomto specifickém odvětví. Další priorita a je velmi důležitá, musíme využívat organizace, které fungují jako prostředníci. Pokud s nimi nebudeme spolupracovat, tak eh, nebudeme moci být i nadále součástí inovace. Dále se musí lépe skoordinovat státní a veřejní, eh, tedy státní a soukromí partneři. Dále musíme skoordinovat finanční nástroje. Měli bychom lépe proskoumat terén a zjistit, jaká e, zatím je možnost podpory. Budeme moci získat i podporu politiků pro tyto podniky. Další priorita je vytvořit evropskou kampaň pro e, malé inovátory. Takže musíme provést práci, která se bude týkat komunikace. Je škoda, že regiony často nevědí o tom, co dělají jiní. Já jsem hovořil s představiteli několika regionů, které od sebe leží zhruba 200 kilometrů a jeden region vlastně nevěděl o tom, co dělá jeho soused. Podnikatele, politici a prostředníci, jako například banky či úvěrové eh, orgány, musí mít eh, více informací a musí využívat osvědčených postupů. Všechno toto nebude fungovat, pokud nebudeme mít jednodušší přístup ke komunitárním programům. Máte před sebou dokument, ve kterém je obsaženo 105 návrhů, které jsou seřazeny ze zdola nahoru. Týká se to Evropského programu a strukturálních fondů. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, za všechny podněty a teď přejdeme k prezentaci pana Paula Neiskence um, z regionu Západní Brabant. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Já jsem ředitelem Revinu, což je agentura pro regionální rozvoj u nás. Eh, jsme zorganizovaní jako společnost s ručením omezeným a podílejí se na naší práci ovšem také místní samozpráva. To jsou vlastně naši podílníci. Eh, chceme tedy přispívat k regionálnímu rozvoji v našem regionu a činíme tak eh, hned několika způsoby. Za prvé, přispíváme k podpoře pro malé a střední podniky. To je náš první úkol. Druhý úkol je ten, že se snažíme přitáhnout do našeho regionu nové investice a za třetí se snažíme skrze projekty posílit hospodářské struktury regionu. Další slide, prosím. Tady vidíte že tedy celý svět je teď ve fázi přechodu a u nás také procházíme určitým přechodem v regionu. Říkáme tomu takový nový ekonomický ekosystém regionu. Prosím o další snímek. Tady vidíte eh, pozici našeho regionu v Holandsku. Jsme umístěni mezi vlastně dvěma hlavními Eh, přístavy mezi Rotterdamem a Antwerpami, což vlastně určuje naše zaměření. Pokud jde o ten přechod, kterému jsme čelili, tak to byl přechod od tradičního průmyslu a zemědělství k jiným oborům. Nyní máme stále více kanceláří a evropských distribučních center právě kvůli té poloze mezi dvěma důležitými přístavy Antwerpami a Rotterdamem. Nemáme zároveň žádné velké eh, sídla hlavní eh, kanceláře ani technické univerzity. Takže jinak vlastně je náš region vlastně takový průměrný region a to je důležité si uvědomit. Protože v našem regionu v posledních čtyřech letech jsme zvolili takový zvláštní přístup. Pro regionální rozvoj jsme si vybra, vybrali několik sektorů, které jsou podle nás obzvláště klíčové. Je to sektor údržby, který zejména pracuje v potravinářství, za druhé nové eh, ekonomiky, bioprůmysl a logistika. To jsou ty hlavní klíčové sektory, na které se snažíme zaměřovat. v Nizozemsku. Zároveň byla v roce 2006 zavedena nová politika. Říkáme té politice Peaks in the Delta. Těm, ty peaks to jsou ty hlavní silné sektory u nás a vláda rozdělila celou zemi na šest regionů a my jsme jedním z nich, jeho západ. A týká se to nejenom tedy podpory ze strany státu, ale také regionální vlády. Ale samozřejmě využíváme také prostředků e, fondu soudržnosti. Jaký je výsledek čtyřleté politiky? 592 milionů euro bylo zatím investováno a co tady tyto peníze přinesly. Jedním z výsledků je to, že podniky a systém školství sami také investovali 1,2 miliard euro, takže určité výsledky už to přináší. Máme letos také určitý odhad výsledků politiky na celonárodní úrovni. Tady vidíte, že ty výsledky jsou velmi dobré. Také vyrábíme nové produkty, nové služby, nové eh, investice a také se snažíme lépe podporovat odbornou eh, přípravu ve školství. To, je tedy, to jsou tedy výsledky na národní úrovni a nyní se podíváme tedy na region jihozápadní. Tady jsme se rozhodli pro čtyři klíčové obory. Jedním z nich je logistika. Podařilo se nám dosáhnout výborných výsledků v této oblasti. Jedním z těchto výsledků je, že se k nám přestěhoval Nizozemský institut pro eh, logistiku, který se snaží urychlit inovaci v sektoru logistiky a také urychlují zvláštní pilíř v oblasti školství. My jako rozvojová agentura jsme zapojeni do sedmi projektů, kterých se účastní 49 podniků. Většina z nich jsou to právě malá a střední podniky. A všechny tyto podniky se snaží zaměřovat právě na inovace. Prosím o další snímek. Druhá oblast je držba Tady se také zaměřujeme na odbornou přípravu, eh, na střední školy, ale i univerzitní vzdělání, takže tady je vlastně nový vzdělávací pilíř. Dále tady v, to, v tomto oboru jsme zorganizovali 11 projektů, zúčastnilo se více než 200 různých podniků a také některé se rozhodly zavést vlastní značku World Class Maintenance, abychom ukázali světu, že máme nejlepší údržbu na světě. Poslední sektor, bioodpady, zpracování bioodpadů. Tady jsme realizovali sedm projektů z 58 podniky a většina z nich zase jsou malé a střední podniky. A teď se těšíme na další čtyři roky, na další fázi. Zatím jsme dosáhli toho, že náš region má vlastní strategický program pro následující léta. A chceme rozšířit naši působnost na další domény, abychom byli konkurenceschopnější. A zejména je pro nás důležité, aby ten úspěch vydržel, aby zůstaly tyto podniky a aby nepodlehly světové krizi. Další důležitý cíl je ten, aby u nás zůstali kvalifikovaní pracovníci. To jsou tedy hlavní cíle do následujících čtyř let v těch klíčových sektorech, které jsme si zvolili. Dále, čeho chceme dosáhnout? Na regionální úrovni jsou to tedy, je to špičkové zázemí pro tyto oblasti, znamená to technické instituty, univerzity, kde by byly koncentrováni výzkumníci, podniky, studenti. Chceme vytvořit takzvané inkubátory pro tyto sektory. A také pro tyto tři sektory chceme vytvořit nové vzdělávací pilíře. Také bychom chtěli přitáhnout nové investice do těchto klíčových oblastí, tak abychom dále podpořili politiku v této oblasti. Tak na dalším snímku vidíte, o co nám jde. Zásobovatelský řetězec v Bredě, vzdělávací pilíř, jak už jsem zmínil, také chceme uh, Nizozemský institut pro tu World Class Maintenance v Bredě, zvláštní kampus pro údržbu letadel a také speciální centrum pro průmysl zpracování bioodpadu nebo biospracování odpadu. A tady už v jsou v Nizozemsku vznikla první továrna. Zaměřujeme se tedy na tyto tři klíčové oblasti a chceme vytvořit minimálně tisíce nových pracovních míst. Prosím o další snímek. Takže na této schůzi chci ukázat jednu věc. I průměrný region může podpořit inovaci malých a středních podniků, podpořit spolupráci mezi podniky, vládou a vzdělávacími institucemi. To se nám právě podařilo v posledních čtyřech letech. A výsledky jsou opravdu úžasné. Podpořili jsme regionální konkurenceschopnost. A teď se dostávám k poslednímu slajdu, kde nastínujeme některé věci k další úvaze. Za prvé, pokud zvolíte tento přístup určitých klíčových sektorů, nemůžete už podporovat individuální jednotlivé projekty. Potřebujete strategičtější přístup. Je to prostě otázka jiného přístupu. Za druhé, pokud jste přijali určitý regionální přístup, musíte si uvědomit, že na první čtyři roky je třeba mít silnou vládní podporu, protože jinak to nemůže vůbec nikdy fungovat. A třetí důležitá věc, abychom podpořili spolupráci mezi podniky a vzdělávacími institucemi, musíte ukázat, že ta spolupráce přináší hmatatelné výsledky. Ve většině případů já jsem sám zažil, že ani politici si neuvědomují význam této spolupráce. Oni to považují za něco, co musí fungovat tak nějak samo, ale tak to není. My to musíme aktivně podporovat, jinak to nepřinese výsledky. A poslední připomínka z mé strany. Přístup horizontální pro všechny sektory zároveň. My jsme si v našem regionu všimli jedné věci. Podniky rozvíjejí sítě zejména ve svém vlastním řetězci. Ovšem, pokud jste ve fázi inovace, nejinovativnější výsledky Eh, se dosahují transversálním přístupem. Například je tady spolupráce mezi eh, průmyslem automobilovým a výrobci letadel. A tady tato spolupráce přinesla obrovské výsledky inovativní. Snížila se doba dodávek ze tří let na jeden rok. To byl velmi konkrétní výsledek který znamenal, že pro všechny zúčastněné to bylo mnohem lukrativnější podnikání. Takže na to je třeba myslet, pokud se dostanete do další fáze využívání politiky soudržnosti, eh, můžete se poučit právě i z naší zkušenosti. Děkuji. Tím se dostáváme k třetí řečnici, kterou bude paní Aida Katana z organizací European Project Consulting. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Děkuji. Já bych chtěla pohovořit o kontextu, na základě kterého vznikla tato prezentace. Já už nějakou dobu spolu eh, s vnitrostátními, regionálními orgány v Rumunsku, se státními orgány a s dalšími aktéry spolupracují na různých e, spolupracuji na různých e, projektech. Takže na základě toho mám zkušenosti. Pan ministr, který zde hovořil přede mnou, tak říkal, že existují společné struktury mezi Rumunskem a Bulharskem. Rumunsko již začíná pracovat na tom, aby tyto struktury vylepšila. Proto zde existují projekty, které rozvíjí Rumunsko, ale i Bulharsko a zvláště jde o oblast Dunaje. Další faktor, který je rozhodující pro moji prezentaci a který uvidíte, je ten, že je těžké změnit chování společnosti a schopnost pro inovaci je úzce spojená s rozvojem partnerství a toto vše se může rozvíjet v čase. Další diapozitiv, prosím. Pokud jde o nové členské státy, tam bylo přiděleno hodně peněz na rozvoj infrastruktury, zvláště dopravní infrastruktury. A chtěla bych říci, že také v tomto případě i v budoucnu nové členské státy budou chtít využívat evropských peněz pro rozvoj infrastruktury, ale také může být rozvíjena inovace. Hodnotitelé, když hodnotí, jestli může být projekt profinancován či ne, musí vzít v, úlohu, eh, v úvahu inovace. Myslím si, že také pomocí projektů, eh, které se týkají infrastruktury, můžeme zlepšit inovaci. Takže já si myslím, že inovaci můžeme podporovat ve všech projektech, které jsou financovány či spolufinancovány z evropských fondů, tak, abychom mohli financovat inovativní služby, které mohou poskytovat eh, malé a střední podniky, ale také na regionální, na místní úrovni. Já vycházím z analýzy hlavních os, které se objevují v sektoriálních programech v Rumunsku, v Bulharsku i v dalších nových členských státech. Jedná se o rozvoj podnikatelského prostředí. Hodně peněz je věnováno na rozvoj partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a také na rozvoj univerzit. Ale financování z těchto fondů je velmi nízké. Nevyužívají se dostatečně, měli bychom se zamyslet nad tím, proč. Mohli bychom si říci, že se jedná o nedostatek zájmu, nejsou předkládány žádosti, anebo bychom mohli říci, že Možná jsou to soukromé podniky či místní orgány, které nejsou schopny těchto možností využít. Měli bychom také najít takové řešení, které by bralo ohled na oba tyto problémy. Měli bychom mít k dispozici lidi, kteří budou proškoleni tak, aby mohli takového partnerství využívat. Říci, že pokud v programovacím období bychom kladli větší důraz na priority operativních programů a také kladli důraz na potřeby regionu, tak by nedostatek zájmu nebyl problémem. Je pravda, že zde existují regionální strategie pro rozvoj, ale musíme brát potaz v to, kdo je majitelem takovéto strategie, protože ani v Rumunsku, ani v Bulharsku se nejedná o administrativní orgány. Takže To často závisí na místních, eh, místních orgánech. Na dalším diapozitivu vidíme téma malých a středních podniků. Ty dostávají finance v tomto programovacím období na rozvoj a financování můžeme vidět, že peníze nebyly dostatečně využity. V Rumunsku je to skutečný problém. Proč? Protože některé podniky krizi nepřežily a další podniky, i když se snaží získat evropské financování a podávat žádosti, tak nemají dostatek vlastních peněz. Některé členské státy by tedy potřebovaly postrčit, aby měli větší možnosti a aby malé a střední podniky také měly více možností předkládat projektu, projekty. Je jasné, že k tomu budeme muset používat metody e, společného vyhodnocování, abychom zjistili, jaký má potenciál každá jednotlivá e, firma. altă problemă cred că se referă la capacitatea companiilor mici și mijlocii de a Dalším problémem je schopnost malých a středních podniků rozvíjet partnerství s univerzitami, s akademickým prostředí a s místními a regionálními orgány, jak už jsem řekla na úrovni prohlášení či e, dokumentů, které se musí předkládat, vidíme, že toto je priorita, ale ve skutečnosti se tomu neděje příliš často, se to neděje příliš často. Kromě toho malé a střední podniky nemají žádnou strategii, která by byla střednědobá či dlouhodobá a proto nevidí žádnou budoucnost v partnerství s univerzitami. Nevidí důvod, proč by to něco takového měli uplatňovat. Často jsou výsledky vidět až eh, po uplynutí pěti let, ale malé a střední podniky nemají tedy žádný důvod, aby mysleli na tak dlouhou dobu dopředu. Dále, univerzity a výzkumná střediska často nechtějí spolupracovat se soukromými podniky. Výzkum se často považuje za něco, co se děje v zájmu eh, lidí obecně a ne v zájmu jednotlivců. Proto by akademické prostředí mělo pracovat více také pro jednotlivce, pro soukromníky. Měli by najít rychleji společný jazyk. Dále v roce 2003, když jsem se byla podívat na to, jak například eh, ve Spojeném království v jednom regionu byly využívány eh, fondy, tak jsem mohla zjistit, v čem spočívá eh, nebo na čem je založen úspěch. Byla to spolupráce akademických kruhů a soukromého sektoru a to mělo velký úspěch. Takže já si myslím, že pokud členské státy budou schopny rozvíjet tuto kulturu partnerství, takovým způsobem také bude moci být rozvíjena eh, inovace. Dále zde zdůrazňuji několik klíčových bodů, které se týkají managementu. Nejdůležitější fáze, tak to je programování, formulování a návrh projektu Pokud v u programování nebudeme mít referenční rámec, pokud malé a střední podniky nebudou mít střednědobou perspektivu, tak eh, toto vše bude daleko od skutečnosti a nebudeme moci předložit eh, skutečné projekty, které tedy také dobře skončí. Další etapa, když formulujeme projekt, pokud nemáme společnou metodiku, vyhodnocení inovativního potenciálu a také udělování evropských fondů, tak nemůžeme vědět, jakým způsobem projekt eh, vyústí a jakou inovaci přinese. Dále zde máme vyhodnocování projektů. Měli bychom mít i standardizované metodologie a také lidské zdroje, které budou moci provádět toto hodnocení. Na dalších dvou diapozitivech bych chtěla ukázat řadu příkladů toho, jak vypadá vypadá, či může vypadat ekonomické hodnocení projektu. Můžete vidět, že jedna, jedno z kritérií, které se také objevuje eh, v programu pro regionální rozvoj v Rumunsku, tak to je informační společnost a nové technologie. Máme tam inovační kritérium. Šest bodů eh, se mu uděluje z, eh, z deseti. Ale explicitní kritérium je jiné. Dále my máme operativní program, který dokazuje to samé v tom samém kontextu a pouze po inovativní projekt dostane 9 bodů ze 100, které, které mohou být uděleny. Dále bych chtěla ještě jednou zopakovat všechno to, co jsem již řekla. To znamená, že programování, pokud probíhá na základě dialogu všech místních regionálních partnerů, tak je dobré. To platí také pro malé a střední podniky. Pokud budou probíhat, eh, pro, pokud tento dialog bude probíhat eh, v prostředí, které bude pro ně příznivé. Protože si myslím, že pokud podniky budou mít, si, mít k dispozici pouze informaci, která pro ně nebude srozumitelná, tak se nebudou dobře rozvíjet. Dále, společné standardy, to je něco velmi užitečného. Bulharský ministr již nám to sdělil. Starostové potřebují mít jasné informace, jasné pokyny, musí vědět, co musí dělat. A to je problém, který je společný pro nás, pro všechny. Dále musíme podpořit programy zaměřené na kulturu, na partnerství a kulturu inovací, protože například v Rumunsku, ale i v dalších nových členských státech nemůže být inovace prováděna bez dobrého partnerství. Děkuji. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. A v neposlední řadě pan Helmut Jäger. Souvis. Máte slovo. Vy, vy jste z Branschweigu. Je pravda, že u vás je největší, nejvyšší HDP, co se týče výzkumu a vývoje? Pokud se nepletu jenom, jestli se k tomu dostanete. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Nejprve chci srdečně poděkovat za vaše pozvání a za možnost tady prezentovat náš region. My eh, jsme u jaksi vnitroněmecké hranici a máme největší výzkumnou hustotu v Evropě, což znamená, že u nás je obrovský počet různých výzkumných institucí. A já bych chtěl velice stručně zde popsat náš vývoj. My jsme začali v roce 2080 v oblasti solárních technologií. Nejprve eh, jsme vyvíjeli solární panely pro bazény, potom další typy solárních panelů a potom eh, v 90. letech jsme se pustili do této solární technologie naplno a v roce 2002 jsme vybudovali budovu s nulovými emisemi, což také bylo spolufinancováno z evropských eh, rozpočtů, tedy ten evropský příspěvek byl 7,5 Další slide, prosím. Dostali jsme celou řadu ocenění za naši činnost, ale já se teď nechci eh, vyjadřovat do podrobností, takže přejdeme rovnou k dalšímu slajdu, prosím. Náš program produktů eh, zahrnuje topení, všechny tedy na základě solární energie, solární panely a příslušné další technické nastavení. Eh, prodáváme tyto zařízení pro soukromé domy, ale také pro větší zařízení, eh, nemocnice a tak dále. My jsme vyvinuli také konkrétní technologie, které by se daly klidně označit jako high-tech Tady vidíte třeba laserovou svářečku, to je vlastně úplně nová technologie, kterou jsme vyvinuli v roce 2006 a e, s touto technologií teď máme v Německu 30% podíl na trhu. Veliká výhoda je, že díky této laserové technologii nepotřebujete žádné další materiály navíc a e, ta kvalita sváření, jako třeba aluminia nebo mědi, je velice vysoká. Takže můžeme snížit spotřebu energie touto technologií asi o 20 Další slide, prosím. Zaměřovali jsme se vždycky na integraci solární sluneční energie do různých systémů vytápění. To je také naše inovace, kterou jsme přinesli na trh v posledních 20 letech, to znamená u našich systémech vytápění samozřejmě v centru pozornosti vždycky slunce a pokud slunce nestačí, tak dodatečná energie pochází eh, z ropy, z plynu, a z dalších zdrojů, tak abychom pokryli potřebu celou, nejenom částečně. Další slide, prosím. Za tyto inovace jsme v posledních letech dostali celou řadu ocenění, jak vidíte. Také v rámci Mezinárodní energetické agentury jsme se účastnili srovnávacího testu a náš systém se ukázal být energeticky nejúčinnější z těch, které se účastnili toho testu. Další folie. Tady vidíte nejnovější stav našeho firemního rozloje, rozvoje. Tady vidíte automatickou produkci slunečních kolektorů, kterou jsme zavedli v loňském roce. Eh, kapacita je 200 tisíc eh, metrů čtverečních a díky této automatizaci můžeme snížit náklady produkce o zhruba 30 A díky této technologii jsme nyní schopni vyrábět v Braunschweigu sluneční kolektory konkurenceschopně. Další slide, prosím. Tady zase vidíte pohled na naši budovu, kterou jsme budovali jako budovu s nulovými emisemi, jak už jsem říkal. Vidíte, že tedy je moderní, je vybavena moderními mm, technologiemi, a máme za rok asi tisíc soukromých návštěvníků a mnoho odborných návštěv, kterými ukazujeme, kterým ukazujeme, co je všechno možné díky nové technologii s novými energie, energiemi. Tady je typický příklad rodinný domek v blízkosti Hanoveru, tento dům s tím starým systémem vytápění Eh, spotřeboval přes 2000 kubických metrů plynu, potom tam byla instalována nová eh, technologie a nyní eh, tam tento, tato rodina ušetří 47% díky modernizaci ehm, a díky tomu, že tedy využívá sluneční energii z panelů, které mají 11 metrů čtverečních. Tady vidíte diagram naší továrny jsme zásobováni obnovitelnými energiemi, vyrábíme elektřinu z fotovoltaických zdrojů asi 20% a zbytek je z místní elektrárny, která zároveň vytápí budovy, což je důležité zejména v zimě. A celá budova je postavená tak, že 85 tepla, které by se díky klimatizaci ztratilo, se vlastně zavádí zpět do budovy. A nyní jsme také zavedli nové zařízení absorpce eh, tepla. Snažíme se vlastně vytvářet naopak v létě chlazení a energii získáváme na to ze slunce. Eh, to je vlastně to zařízení, které jste viděli na předchozím slajdu. Takže celkově je to vlastně úplně uzavřený eh, řetězec využití energie. Ta energie, pokud někde v vozovkách by unikala, tak my ji zase zachytíme a využijeme k něčemu jinému. Další obrázek tady vidíte snímek naší firmy. Je to z roku 2002, postaveno, jak už jsem říkal, z evropských fondů bylo při, eh, přispíváno ve výši 7%, jinak v posledních 20 letech 90% výzkumných projektů, které jsme prováděli, bylo provedeno na základě státních prostředků podpory, asi 10% projektů bylo Eh, prováděno díky evropským fondům. To ale bylo možné pouze proto, že v těchto projektech byly zapojeny různé instituce jako IETEC v Innsbrucku a další institut z Hanoveru, protože my sami o sobě bychom samozřejmě nebyli schopni sami si zažádat o takovýto program z evropských eh, fondů a sami ho provést bez pomoci jiných. Tady vidíte dnešní pohled. V roce 2008 jsme kapacitu firmy zdvojnásobili, nyní máme 15 000 metrů čtverečních, asi 300 pracovníků v současné době a vyrábíme e, vytápění na bázi high-tech technologií, zejména pro soukromé domácnosti, ale také pro mnohagenerační domy a tak dále. Pokud o naše zkušenosti z posledních let s evropskými prostředky, co se podle nás ještě dá zlepšit, možná tady několik bodů, které bych chtěl jmenovat na závěr. Potěšitelné je, že poradenská centra pro podpůrné programy z EU fondů se ve celé věci v Německu velmi dobře vyznají. Kromě toho jsou zde různé konzultantské firmy, které podporují malé a střední podniky. Ale pro malé a střední podniky je největší problém koordinace s dalšími partnery, kdy je nutné kvůli tomu, že to je nějaký technologický program, aby se podílelo, podíly podniky třeba ze tří, ze čtyř zemí. Tam ten proces dohadování o třeba využívání práv duševního vlastnictví je velice dlouhý a vůbec celá ta koordinace mezi těmito firmami mezi třemi zeměmi je velice komplikovaná. Já bych možná navrhl do budoucna nabídnout tu možnost, že by bylo možné mít partnery pouze ze dvou zemí aby bylo dobré udělat nějakou zkušenost, eh, se řekněme, na nižší úrovni a potom v té další fázi třeba přizvat ještě další partnery. Další velký problém z mého úhlu pohledu je dlouhá doba zpracování. U technologických programů je vždycky výzva jednou za rok a po vypsání výzvy předkládání projektů se tedy před, předkládají projekty, ale do toho definitivního rozhodnutí potom uplyne často tři čtvrtě roku a to pro malý nebo střední podnik je velmi dlouhá doba. Pokud malý a střední podnik má nějakou inovativní myšlenku, tak ji chce samozřejmě hned prodat, protože eh, ten time to market musí být co nejkratší, aby z té inovace něco také finančně bylo. Naše zkušenosti jsou takové, že tedy v těch evropských projektech eh, jsou s oblibou viděny i větší projekty, ale malé a střední podniky si těžko mohou dovolit ty úplně velké projekty přes milion euro, ale Evropská unie z naší zkušenosti právě velmi ráda vidí ty větší projekty, projekty s objemem přes 1 milion euro, ale pro většinu malých a středních podniků je toto bohužel téměř nerealistické. Účastnit se tak obrovských projektů nebo uh, programů spolufinancovat je. Tady si myslím, že ten práh toho milionu by asi měl být trochu snížen. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaši prezentaci. Myslím, že jsme slyšeli prezentace, které se vzájemně doplňovaly, protože každý z vás se zaměřil na něco trochu jiného, na jiný aspekt tohoto obtížného procesu využívání fondu malými a středními podniky. A teď eh, eh, mohou naši členové klást otázky a také připomínky. Žamkeli je první, kdo vystoupí, prosím. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem panelistům. Byly to velmi zajímavé prezentace. Možná těch informací bylo až příliš mnoho na to, abychom je všechny vstřebali. Eh, každá ta prezentace určitě si vyžaduje hlubší přeskum. Já začnu prvním panelistou Johnem Walshem. Johne, vy jste zmínil, že 12 šlo na ty vodní podniky startups. Kolik z těch startups si myslíte, že je života schopných dlouhodobě? Za druhé, zmínil jste různou uh, intenzitu. Zdá se mi ale bohužel, že věda a výzkum je úplně dole a také se zdá, že že Francie je velice dole v tom žebříčku, tak eh, to je problém. Dále Sleeping Innovators, to tady také zaznělo. Jak je ale tedy najít? A poslední otázka, tak tady nechci příliš dlouho hovořit. Bylo zajímavé, co říkal pan Najskens, že je třeba přemýšlet strategicky a regionálně, nikoli projekt od projektu. Ale jak to přesně udělat? To, to byla velice podstatná připomínka z vaší strany. Děkuji. Děkuji, Petr Zima. Time that I pronounced you as a German name, your name. Já se omluvám, já jsem vyslovala vaš, vaše jméno trošku špatně. Děkuji, ne, mě to vůbec nevadí. Já s ohledem na poslední vystoupení mám také otázku týkající se obtížnosti jak si toho, že nějaký projekt bude přijat jako spolufinancovaný evropský projekt. Ale to tež platí pro národní programy. V Německu třeba existuje takový program, inovační program pro malý a, malé a střední podniky, které spravuje naše ministerstvo. Mají ale veliké požadavky a často se ty prostředky nevynakládají, protože pro mnohé podniky, které potřebují inovace, které chtějí podpořit inovace, bohužel eh, je to ne, vlastně nedostupné, protože nesplňují tyto požadavky. Pokud je o financování ze současných strukturálních fondů, tak jsem se chtěl zeptat na cluster management v rámci řetězce tvorby hodnot. Takového řetězce, který se týká těch velkých hráčů, ale také těch menších. Měl by se provázat také s menšími hráči, kteří mají sice jiné postavení, jsou třeba dodavateli, anebo potom mají něco z toho konečného produktu. A tyto tedy mají být dohrom, dány dohromady v klastru a ty inovace tam mají proudit. Něco takového už existuje ve současném programovacím období, ale Bohužel to není příliš úspěšné, takže bychom mohli říci, tak to nám přineslo tolik a tolik zatím. Myslíte si z vašeho úhlu pohledu, že to je přístup, který je podle vás úspěšnou strategií? Je to něco, co by se mělo podpořit? To znamená zaměřit se na klastry s dů, důrazem na přenos inovací od velkých na malé podniky? A nebo byste řekl, že se to týká spíše jednotlivých podniků a nedá se to takto zobecnit na klastrovou problematiku. Děkuji. Ještě, ještě Francesco De Angelis má slovo. Grazie, Děkuji. Já jsem si tuto diskusi s velkým zájmem vyslechl. Byly to zajímavé prezentace. Vím, že nemáme příliš mnoho času zacházet do detailů, takže jenom stručně. Politika soudržnosti je velmi zajímavým nástrojem podpory malých a středních podniků a konec konců malé a střední podniky jsou hlavním pilířem naší ekonomiky. Ale k mým otázkám. Jak podpořit klastry malých a středních podniků? Já myslím, že to je důležitá otázka, protože takovéto agregační procesy by měli umožnit zvýšit soudržnost sítí malých a středních podniků. Potom také umožní zrychlování a zefektivňování různých procesů. To je pro malé a střední podniky důležité. Už tak jako tak se podílejí řadou, s řadou problémů, v oblasti likvidity, přístupu k úvěrům. Když přijde hospodářská krize, tak jsou na pokraji bankrotu. Načasování je tedy velmi důležité. Táží se tedy, jaké nástroje máme k dispozici pro zrychlení a zefektivnění podle vašeho názoru. A potom mám ještě další otázku. Jak podpořit ty v úvozovkách spící inovátory? Jaké nástroje potřebujeme, jak je aktivizovat, aby dále prováděli inovačně výzkumné projekty? A poslední otázka se týká opět inovace. protože ta je naším cílem. Pokud malé a střední podniky mají zůstat na trhu, pokud mají být konkurenceschopné, pokud mají obstát tváří v tvář globalizaci, tak eh, tyto malé a zvláště mikropodniky se musí profilovat právě v oblasti inovace, musí mít špičkové know-how, protože pouze tak tyto malé a střední podniky se posílí v Evropě. Děkuji mnohokrát, požádám členy panelu, aby odpověděli s tím, že se můžete vyjádřit i k otázkám, které považujete relevantní, byť vám nebyly adresovány. Za relevantní, byť vám byly, nebyly adresovány. John Walsh. Děkuji mnohokrát. Pár otázek, které byly položeny mně přímo a pár odpovědí i na jiné. Životoschopnost financovaných startupů. Já jsem to příliš nerozváděl, protože jsem neměl dost času, ale výběr projektů v oblasti startupů byl až do konce roku jedním z nejpomalejších. Takže vlastně se setkáváme s tím, že podpora malých a středních podniků je velmi malá. Přestože existují v některých sektorech takovéto podniky, tak, jich, tak mnoho z nich, mnoho nových firm nevzniká. Komise ale neví, kolik z takovýchto startupů je životaschopných, protože je vybrali agentury, jako třeba Western Holland, a to na místní a regionální úrovni. Takže tyto agentury posuzují, jaká opatření by byla nejvhodnější. Přestože jsme viděli málo zakládaných nových podniků, tak jsme viděli určité navýšení eh, úvěru pro zachování podniků v období krize. Řídící orgány a rozvojové agentury se musí někdy velmi těžce rozhodovat o tom, které nové společnosti jsou životaschopné a které ne. Z našeho pohledu podpora malých podniků se nevyvíjí tak rychle jako jiné oblasti a má to souvislost s krizí. Teď jenom pár připomínek k různé míře podpory malých a středních podniků. Irsko, jak řekl pan poslanec, je na týlu a to z toho důvodu, že objem podpory se od roku 2000 až 2006 do nového období tedy 2007 až 2013 výrazně snížil. Irsko se tedy rozhodlo soustředit na jiné tematické oblasti dvou regionálních programů a ne podpora podniků. Takže následně zaznamenáváme, zaznamenáváme velmi nízké úrovně využívání evropských fondů, ale zase mají dobré národní fondy a mají kapacity v rozvojové agentuře, která podporuje podniky. Takže to vyplývá z jejich rozhodnutí jak mobilizovat výzkum a vývoj. Co se Francie píše, týče, tak Francie spolu s ostatními členskými státy mají průměrné hladiny podpory podniků na základě RDF, což je zhruba v průměru 15, je to někde na 10%. Francie je většinou členským státem, úrovně konkurenceschopnosti, především v Evropě, tedy v evropských teritoriích, a tam podpora malých podniků je součástí Lisabonského financování. Francie má tedy průměrnou úroveň podpory malých a středních podniků. Teď ještě pár dalších věcí. Je pravda, že v některých případech se lidé dívají na podporu podnikání jako podporu jednorázových jednotlivých projektů. Zatímco komise, jak ve smyslu generálního ředitelství pro podnikání, region a výzkum, se soustředila spíše na regionální a strategický přístup. Všichni příslušní komisaři vydali nedávno společné sdělení, které se týkalo regionální politiky a inteligentního růstu. Komise tedy podporuje strategie inteligentní specializace. A z prezentace pana Nejskence jste viděli příklady takovéto inteligentní specializační strategie bez evropské podpory. A k paní Katana chci říci, že ta zmíněná studie, která hodnotila podporu inovace, byla doplňována také národními studiemi, takže se můžete podívat na výsledky a hodnocení inovačních opatření v jiných členských státech. Následně tedy, když vydáme tento materiál, tak tam třeba najdete nějaké inspirativní příklady. Teď, co se týče nedostatku synergie mezi jednotlivými mechanismy financování z úrovně Evropské unie, tam chci říci, že existuje jakési vodítko pro finanční nástroje inovace v EU na interaktivní internetové stránce, která funguje ve všech úředních jazycích a je to na stránkách Cortis. Je to velmi užitečné, protože tam máte přehled eh, finančních mechanismů pro podporu inovace, včetně inovace u malých středních podniků. Děkuji. Teď jenom pár připomínek k přechodu od podpory individuálních projektů k regionálnější podpoře. Silnou stránkou regionální strategie je, že slijete všechny fondy od všech finančních bodů do jedné politiky. A pokud se region dobře zorganizuje, tak se dají vybrat nejdůležitější sektory, které mají v budoucnosti největší šanci dosáhnout úrovně konkurenceschopnosti. Pokud se objeví takováto spolupráce, tak aktéři jsou přímo z podnikatelské sféry, jsou ale také přímo ze státní zprávy. A následně to potom může rok po roce dobře fungovat. Fondy soudržnosti přecházejí z projekt podpory jednotlivých projektů k regionální podpoře. Vy podporujete toto směrování a možná by mohlo být ještě posíleno oproti stávajícímu stavu. Ti v uvozovkách spící inovátoři. Tam musím říci, že máme ta klíčová odvětví a všichni aktéři se snaží o to, aby sladili úsilí jednotlivých malých a středních podniků. Můžete se tedy skontaktovat s těmito malými a středními podniky, které často nejsou vidět. To je také výhodou tohoto přístupu. Skontaktujete se s podniky, protože jsou součástí sítě spolupracujících firm. A to je v praxi velikou výhodou. nad rámec výhod průřezového přístupu, který není příliš běžný. Velmi často eh, každý podnik hrabe na svém písečku a nespolupracuje s dalšími řetězci. Je to třeba zorganizovat průřezově. Máme zkušenosti v oblasti údržby. Tam máme uh, ehm, udržba probíhá různý, v různých sektorech, v oblasti infrastruktury, výroby letadel a podobně. A je potřeba, aby mezi těmito udržbářskými firmami panovala hlubší spolupráce. A to umožní zrychlení inovačních procesů. Také je potřeba identifikovat ty uvozovkách spící eh, inovátory. Pardon. Děkuji, já bych eh, chtěl zareagovat na to, co říkal pan Kere, pan De Angelis, ohledně toho, jak najít ty slavné Sleeping Innovators. Ehm, Napadla mě zkušenost, která byla učeněna mezi jedním regionem ve Francii, mezi Švýcarskem a Itálií. Byla uzavřena dohoda mezi těmito třemi regiony proto, aby byl zaveden takový plán detekce. Ten náš region Ron Alpy ve Francii eh, navazal partnerství s dalšími organizacemi, s obchodní komorou, s řemeslnou komorou, s mezinárodními asociacemi a tam to bylo velmi jednoduché. Region měl financovat určité poradce přímo v těch eh, organizacích, aby se vydali do terénu, aby se setkali se zástupci podniků a každý rok jde o to, aby bylo jich narozeno 50 těchto Sleeping Innovators a eh, pomoženo, aby bylo dalším 50. Je to v těch třech regionech, které jsem eh, jmenoval a ty výsledky jsou výborné. Od té doby, co ta akce byla spuštěna, eh, bylo nalezeno více než 5000 tisíc takovýchto Sleeping Innovators. Další příklad takovéto, řekněme, intervence to jsou ty póly inovace teritoriální nebo meziregionální, které chtějí informovat všechny malé podniky nebo dělat osvětu. Další typ akcí, to jsou různé školící kurzy, což provádějí buď odbory, anebo různé podnikatelské organizace, jako řemeslná komora, združení eh, podniků, podnikatelů a tak dále. A tyto pokaždé, když je nějaký kurz dlouhodobého vzdělávání, upozorňují na inovace, na vývoj nových technologií a upozorňují na příklady inovací ze strany malých a středních podniků. A v malých a středních podnicích, řekl bych, eh, ten eh, příklad toho peer education je velice důležitý. To znamená, je možné detekovat, najít tyto sleeping innovators ve všech regionech a, jak jsem o tom mluvil před okamžikem, tam eh, by bylo dobré zavést takovou kampaň všude v Evropě, aby bylo možné ukázat, jakým způsobem se tyto sleeping innovators hledají. Děkuji. Like Jenom bych chtěla doplnit něco k těm sleeping innovators. Když by bylo možné vyvinout nějaký program kultura inovace, kultura partnerství, tak by se nám podařilo více upozornit sami tyto lidi na to, že vlastně inovují. Ano, já bych chtěl také odpovědět na otázky, které byly položeny. Nejprve otázka ohledně klastrů. Klastrové projekty jsou určitě vhodnou možností podpory inovací. Důležité samozřejmě je aby ty velké firmy, které se podílejí na těchto klastrech, byly opravdu ochotny jak si spolupracovat na stejné úrovni s těmi menšími podniky. Ty menší podniky často mají strach o svá práva duševního vlastnictví, že je ty velké podniky o ně oberou, protože jsou prostě silnější. Takže tady je nutné těm menším podnikům vysvětlit, že mají solidní bázi, na které pracovat, že se tady nemusí o toto bát. Ale je to vynikající možnost podle našeho názoru, jak inovovat, protože jak si ty středostavovské podniky vždycky hledají nejkratší, nejjednodušší cestu. A právě ty přeshraniční projekty jsou často složité, protože malý podnik eh, těžko pojede někam stovky kilometrů na nějakou schůzku ohledně společného projektu. Další důležitá implementační možnost by byla ta, že na všech univerzitách by se důsledně vytvořila centra technologického poradenství, protože výzkumné instituce a univerzity musí sami zaručit, že budou aktivní v tom smyslu, že se jejich inovace opravdu dostanou na trh. A jinak, jak už tady také zaznělo, regionální rozvojové agentury jsou velmi důležité. Tyto agentury musí vytvořit stabilní sítě a skrze podporované projekty musí samozřejmě mít také možnosti financování. To znamená, musí jaksi poskytovat, řekněme, komplexní služby, veškeré poradenství pro malé a střední podniky v této oblasti. My v Braunschweigu jsme zjistili, že u nás ty strukturální změny byly opravdu veliké, zejména na konci 90. let eh, jsme procházeli velikými změnami a Potom mezi zaměstnavateli a odbory vznikla taková speciální strojírenská iniciativa, která se zúčastní více než 300 podniků. A v rámci této iniciativy spolupráce se podnikají různá opatření dalšího vzdělávání, výměny eh, zaměstnanců, ale také různé inovační projekty. A nebo se organizuje vzájemné organizuje zájemné nákupy nebo společné nákupy, protože eh, třeba často v tom regionu někdo nevěděl, co se dá koupit přímo od sousedů, že soused dodává něco, co daný podnik přímo potřebuje. Takže potřebujeme takovéto rozvojové agentury, které by to podporovaly. Další možnost. To si myslím, že je také obtížné, protože to vyžaduje úplně jiný způsob myšlení. Ale normálně Zase by to měl být úkol obchodních a, a podnikatelských komor, ale podle mé zkušenosti tyto komory se spíše dívají do minulosti, spíš než aby fungovaly směrem do budoucna, konkrétně v regionech. Takže i u nás v Braunschweigu se naše komora snaží se potýkat s politikou z Berlína nebo z Bruselu, spíše než aby řešila témata, na které má opravdu vliv. Protože zase dosah některých politik Berlína nebo Bruselu u nás není tak velký, ale přímo na místě by se dalo udělat mnohé pro inovace, konkrétně v regionu. Ale bohužel tyto velké obchodní podnikatelské komory se na to zatím nezaměřují. Takže potřebujeme úplně změnit způsob myšlení, a nebo potřebujeme speciální centra nebo agentury, které by se zabývaly inovacemi, byly by regionální, zabývaly by se tím na regionální úrovni a úplně jinak přemýšleli než tyto starší struktury, jako jsou komory. Roy Jan Olb. Teď je tady Lambert van Nistelrooy a další řečníci na seznamu. Lambert, prosím. Dat, als je kijkt wat er hier vandaag gepresenteerd is, dan hebben we hier een aantal fans bij elkaar. Děkuji. Pravdou je, že na základě toho, co jsme si dnes vyslechli, můžeme říci, že zde existují mnohé fondy. Takovým způsobem chápeme, že je důležitá spolupráce mezi regiony a různými územními celky. Ale někteří se zeptali na to, jaká je přidaná hodnota politiky územní spolupráce, ale my již dnes můžeme vidět eh, tuto přidanou hodnotu také u malých a středních podniků, protože když v některých odvětvích jsou tyto podniky podporovány, tak máme eh, dobré výsledky. Dále. Kolegovi eh, z Nizozemska. Prosím, řekněte mi, jaká je přidaná hodnota Evropy? Vy jste řekl, že existuje 592 miliardy eur, které byly investovány, ne, pardon, je to 592 milionů eur, říká řečník, které byly investovány do vašeho regionu. Mohli byste dosáhnout takového čísla bez evropských peněz? Jaká je přidaná hodnota? Jaké je tajemství evropské účasti? A jaký je vztah mezi účastí Bruselu a tím, jak pracuje eh, region. Děkuji. Já chtěl ještě hlavně zvrátit. Děkuji. Já jsem se chtěl obrátit hlavně na pana Johna Walshe, ale možná i na další účastníky panelu. My totiž máme první zkušenosti, které se týkají finančního inženýringu. Jedná se o nevratné dotace a jejich využívání prostřednictvím finančního inženýringu. A zajímalo by mě, jaké návrhy předkládá, tedy jaké závěry spíše si vyvádí Evropská komise z tohoto systému a co se plánuje do budoucnosti, protože když jsem se díval na vaši prezentaci, tak jsem tam viděl poměrně rozhodný návrh, který se týkal navýšení používání negrantových nástrojů, jako třeba eh, bankových záruk a podobně. A zajímalo by mě, jak si myslíte, že k tomu budou přistupovat malé a střední podniky? Protože tady vlastně přecházíme od dotací k půjčkám. A zajímalo by mě, jaký má zaváděný systém účinky a jak na to reagují malé a střední podniky. Děkuji. Thank you. I, am I blind or Michael Teurer is not? Michael Teurer už není v místnosti, protože chtěl slovo, ale zmizel. Ale je tady určitě duchem s námi, což ale opravdu asi nestačí. Takže já zaplním toto vakuum a požádám také, požádám také Johna Walshe, aby se vyjádřil k následující věci. Myslíte si, že vy jako Evropská komise byste mohli navrhnout možnost financování vysoce rizikových inovativních projektů pro malé a střední podniky, kde by byla vysoká pravděpodobnost selhání a které by tedy možná nakonec selhaly, ale přesto by komise nechtěla ty peníze zpět? Dokážete si představit eh, něco takového, to znamená rizikovější podporu, protože většina z vás se mnou určitě bude souhlasit, když řeknu, že inovace je riziková, zejména pro malé a střední podniky. A druhá připomínka. Ta se týká toho, co říkal pan Jäger o přeshraniční spolupráci, protože myslím, že v další fázi evropské politiky soudržnosti bychom měli mít tuto kategorii projektů, kde by bylo povinné mít více partnerů, takže by to nemohly být projekty jenom z jednoho regionu, z jednoho podniku, ale byly by to přeshraniční, nadregionální projekty. Zase otázka na Johna Walshe. Dokážete si představit takovéto řešení? A na paní Katána. Vy říkáte, že v Rumunsku stále čelíte výzvě kulturních změn, to se týkalo inovace a určitě se to netýká jenom Rumunska, ale vůbec obecně v Evropě to asi platí, ale tedy zejména v nových členských státech je to problém. Jak se díváte na možnost, kterou jsme tady viděli z Nizozemska, přesunu od podpory jednotlivým podnikům, jednotlivým projektům směrem k regionálnějšímu, strategičtějšímu přístupu, směrem k podpoře pro regionální inovaci jako takovou, jak tady prezentoval právě náš kolega z Nizozemska. Přemýšlíte takovýmto způsobem, protože moje osobní zkušenost s Nizozemskem je ta, že začali s tou tou takzvanou trojí šroubovicí, potom vlastně to okopírovali další regiony a většina z nich už se přesouvá k takovéto strategii v této fázi evropské politiky. A pan Delon, já si velice vážím toho, co jste říkal. Říkal jste, že nejde jenom o peníze. Malé a střední podniky totiž potřebují také něco jiného. Potřebují podporu i jinou, než je finanční, takový coaching, poradenství, někoho, kdo by jim pomohl v inovaci. Takže mě napadlo, jestli existuje nějaký seznam aktivit, které by Evropská komise mohla navrhnout v rámci inovace a financování inovace do budoucna. To by byla nutná podmínka pro malé a střední podniky, proto aby dosáhli na financování inovace, protože je tam vždycky ten problém s tou kondicionalitou, takže možná bychom tam mohli zakomponovat tyto podmínky pro implementaci, kde by mohla komise pomoci. Takže identifikace této dodatečné pomoci, podpora komise a konkrétní financování. Bylo by možné mít takovýto coaching pro podniky, financovat to nějakým způsobem? A dokážete si představit, že by byl vytvořen takovýto seznam? A pokud nejsou žádné další otázky, a myslím, že nejsou, tak eh, dávám slovo komukoli z panelistů, kdo by se chtěl vyjádřit. Um. Question is, uh, need we the money in the, the southwest of the Netherlands uh, because the national uh, národní vláda u nás už to podporuje ze svých zdrojů. Nemohu vám ukázat přesná čísla, jaké částky naše národní vláda pumpuje do našeho regionu. Máme celkem šest regionů a nizozemská vláda do našeho regionu každý rok posílá pouze 6 milionů euro. Takže čelíme neustále tomu problému, že máme stále více a více dobrých projektů, než máme peněz. To je první věc. A za druhé, pokud máte regionálnější strategii, můžete lépe řešit problém spolufinancování, protože pokud všechny finance dáte jaksi dohromady do jednoho balíčku, tak ten problém vyřešíte. A v minulých letech jsme již viděli, že zde roste konsenzus ohledně toho, že je lepší postupovat právě takto. Národní, provinční vláda a Evropská unie vlastně postupují podobným způsobem. A já myslím, že když už jdeme touto cestou, měli bychom to dělat pořádně. spolu vytvářet program na základě vládních struktur a tak dále. A na vaši další otázku. Pokud chcete zrychlit inovaci, i bez Evropské unie vždycky je zde nedostatek peněz. Zejména pokud si uvědomíte, a už jsem o tom hovořil, že potřebujete peníze i na tu spolupráci, na ten proces jako takový, na tu administrativu, protože to není jednoduché zorganizovat. A já už jsem zdůraznil, že my nejsme nějak nadprůměrný region. My jsme průměrný region, takže co se podařilo nám, se může podařit i jiným. My nemáme nějaké hlavní sídlo Philipsu u nás, nemáme technickou univerzitu, takže to musí jít všude. Pokud všichni spojí své síly a zaměří se na jenom několik klíčových věcí, ne plošně na všechno. If, if I may uh, uh, jump in on, on the two... Můžu do toho vstoupit? A odpovědět na dvě otázky, již jsem byl adresátem. Rád bych to také propojil na otázku týkající se finančního inženýringu. Co se týče stávajícího programovacího období, tak nevím, že by probíhaly nějaká hodnocení nebo že by členské státy poskytovaly zprávy o a, programech typu Jeremy nebo Jessica tedy splatitelné půjčky, protože pokud vím, tak většina z nich byla spuštěna během posledního roku či roku a půl. Především co se týče Jeremy, tak Evropská investiční banka vede fondy a musí vlastně spolupracovat s prostředníky, kteří jsou trhu, kteří jsou trhu blíže. Otázka je, ale jak účinné to bude? Ke kolika malým a středním podnikům se dopracují? Jak budou úspěšní? E, tady pro tuto chvíli nemáme nějaká předběžná hodnocení. Budeme se tedy muset k tomu ještě vrátit. Nicméně, Vyhodnotili jsme nástroje finančního inženýringu během posledního programačního období a to je zpráva, která vyšla před rokem a půl či dvěma lety. Pokud chcete, může ji dát k dispozici vašemu výboru. Tam se k tomu přistupovalo spíše ad hoc, protože iniciativa Jeremy byla spíše strukturovaná a komplexní přistupovala k tomu celkově. Takže já pro tuto chvíli bych se nevyjadřoval zatím k výsledkům, ale v každém případě chci říci, že komise si moc dobře uvědomuje, že veřejných prostředků není dost a snažíme se najít způsob, jak na základě veřejných investic získat více investic soukromých či kapitálových. A někde najít tu správnou rovnováhu je velice těžké, jak z pohledu si kapitálových investorů, tak eh, z toho pohledu, aby potom kapitálové fondy investovaly do správných firm, aby to všechno fungovalo. A tím už se dostávám k otázce paní předsedkyně. Je celkem jasné, že by člověk neinvestoval do firmy, kdyby věděl, že ta firma nebude mít úspěch. Na druhou stranu ale regionální rozvojové agentury a manažeři fondů by měli investovat do investic, do podniků, které jsou sice riskantní, ale možná je čeká obrovský úspěch. A to je podstata rizikového kapitálu. Rozdělíte své investice mezi řadu firm, které jsou v potenciálně riskantních, ale rychle rostoucích odvětvích a prostě berete to tak, že některé z nich selžou. Manažeři fondů se rozhodují na základě obchodních kritérií. U všech projektů dívají se na podnikatelský záměr a prostě z toho důvodu potřebujeme odborníky, zprostředkovatele, kteří jsou schopni vyhodnotit podnikatelský záměr všech investorů. A oni v životě nebudou investovat do firmy, když mají pocit, že selže. Ale občas investovali do firm, kde to selhání hrozilo. U rizik kapitálu se nedíváme nutně na úspěšnost, ale na návratnost investic. A nebo potom z druhé strany na nedobytné pohledávky. Komise navíc vytváří určité pokyny týkající se zacházení s firmami, které prostě běžně zbankrotují. Pojednává to i z kontextu hospodářské krize. Řídící orgány učinili prostě veškeré kroky pro udělení grantu, ale stejně ta firma selhala, protože to se prostě občas stává. Následně tedy komise se nezřekne svých závazků, ale prostě musí být jasné, že to výběrové řízení bylo v pořádku. Tolerujeme určitá selhání a máme k dispozici postupy, které zajistí maximální snížení rizika. Je to tedy něco, co řešíme a řídící orgány by o tom měly vědět. Děkuji. Já jsem se chtěl vrátit k významu coachingu. To je právě jeden z těch základních vůbec klíčů úspěchu financování z evropských fondů. Tady chci připomenout dvě věci. Ve studiích, které my jsme provedli za UEA PME, se ukázalo, že kde bylo takové partnerství coachingu mezi podniky, právě malé a střední podniky a mikropodniky velice těžily z evropských fondů. Tam, kde toto partnerství coachingové nebylo, tak právě velice málo mikropodniků mohlo těžit z evropských fondů. To je první věc. Druhá věc, uh, hovoříte o rizikových financích, investicích. Pokud by ten systém byl takový, že financování se váže na velmi dobrý coaching, tak automaticky zredukujete riziko jako takové. A to je vidět velice dobře na přístupu k bankovnímu financování. Často bankovní financování probíhá na základě coachingu, kdy určité zprostředkovatelské organizace pomáhají. A banky to vědí velmi dobře a také o to jde v zárukách pro malé střední podniky. Banky vědí dobře, že pokud budou mít takový systém, který zaručí, že spolu s financováním bude poskytnuto určité poradenství, určitý coaching, určitý follow-up, tak oni sami můžou zredukovat to riziko. A proč je coaching tak důležitý? Já jsem říkal, že máme málo čísel na celoevropské úrovni o tom, kolik přesně malé podniky mají z evropských fondů. Víme, že to je mezi dvěma a pěti procenty. A my jsme sami ze nových členských států dostali mm, několik příkladů. Je to příklad Polska České republiky z posledních tří let. Během těchto tří let tři tisíce mikropodniků polských a tři tisíce mikropodniků českých těžilo z evropských fondů. Výsledek byl mimořádný, protože tyto podniky vytvořily každý více než 9 tisíc pracovních míst zhruba. Takže my si říkáme, že díky coachingu 20 tisíc euro investic z evropských fondů vytvoří tři pracovní místa na každý podnik. To znamená, to je velice zajímavý výsledek a to všechno souvisí s významem coachingu a takovým poradenstvím, které se na financování musí podle nás vázat. Děkuji. Pan Jäger? An? Jenom jsem chtěl rychle zareagovat. Vy jste zmínil tu kritickou masu strukturálních fondů. Jak jste to myslel? Nechci teď absolutní číslo, ale procenta. Vy jste řekl, když je tady partnerství, když je jaksi tam podstatný objem evropských fondů, co jste tím přesně myslel, kolik? Já jsem se špatně vyjádřila, se omlouvám, pane poslanče, omlouvám se tady všem. Já jsem řekl, že pokud existuje poradenství, coaching různých zprostředkovatelských organizací, malé a mikropodniky, se mohou snadněji dostat ke strukturálním fondům. Pokud ne, oni sami se k ním nedostanou z důvodu různých eh, administrativních procedurálních obtíží a tak dále. Což znamená, že abychom zaručili, že mnoho malých, středních a mikropodniků může využívat strukturální fondy, jeden, jedno z těch hlavních kritérií je, aby prošli těmito profesionálními organizacemi a aby jaksi politikou coachingu. Odpověděl jsem vám. Thank you, Mr. Jäger, please. Pan Jäger, paní Katana, nevím, kdo se přihlásil jako první. So I think, uh, the regions should be the main actors. Myslím si, že hlavním aktérem by měly být regiony. Inovativní řešení pocházejí odtud. Myslím si, že by se to mělo řešit od spodu. To je ta klíčová zpráva. A co se týče združování prostředků, tak strukturální fondy a evropské fondy se používají pro financování takovýchto projektů. Děkuji, pan Jäger, prosím. Äh, Otázka toho, jestli je spolufinancování smysluplné, a nebo, jestli by naopak nebylo lepší využít tyto prostředky přímo ve, v samotné zemi, tak tomu bych řekl následující. Strukturální prostředky EU jsou podle mě také motivací k tomu, se vůbec zajímat o spolufinancování na regionální úrovni. Pouze málo regionů potom možná nakonec ty programy využije, ale kdyby byly tyto programy vůbec nabízeny více, tak to vlastně bude mít takový motivační efekt. Bude to lidi motivovat k tomu, aby se vůbec o tu problematiku začali zajímat a tedy zajímat se o spolufinancování. Pokud ta motivace nebude, no tak potom se zaktivizují pouze ti, kteří už jsou stejně aktivní ale v naší diskuzi jde o to, abychom probudili ten takzvaný spící potenciál. A ten spící potenciál neleží jenom na malých a středních podnicích, ten je na všech úrovních. Na regionální úrovni, na celostátní úrovni, všude ve všech regionech je obrovský spící potenciál, který je třeba probudit. Druhá otázka podpora při financování je pro malé a střední podniky velmi, velmi důležitá. Například my v našich vlastních plánech rozšíření podniků eh, jsme se mohli opřít pouze o regionální strukturu. Pokud roste nějaký malý a střední podnik, tak nejde o růst 10 až 15 ročně, ale někdy může dojít ke zdvojnásobení, zpětinásobení všeho, nakupuje se, eh, nakupuje se vybavení, kupují se budovy, nabírá se personál a toto všechno, ten takovýto veliký skok eh, souvisí s určitým rizikem. A proto tyto podniky potřebují určitý základ, jak zmírnit riziko. A to znamená buď různé možnosti financování nebo zajištění záruky. Very much and I, I would like just Děkuji. Jenom závěrem tohoto veřejného slyšení bych chtěla říci snad za všechny kolegy a kolegyně, že to byla velmi užitečná diskuse, velmi inspirativní vystoupení, které pojímaly tuto problematiku z různých úhlů. Děkuji za sdělené zkušenosti a děkuji také za to, že jste hovořili o spícím potenciálu, protože Teď nevím, jak to přesně naformulovat. Eh, předtím jsme hovořili o nevyužitém potenciálu, teď hovoříme o spícím potenciálu, který je potřeba probudit a my doufáme, že tady na tomto zasedání jsme pustili budík. Takže děkuji, pokračujte ve své práci, která je velmi užitečná a jsem přesvědčena, že společně probudíme po roce 2013 tento dřímající potenciál. Teď brutálně. Pokud nepatříte na koordinátory, tak vás poprosím, abyste hned opustili místnost, abychom bez průtahu mohli začít další schůzi. Pakliže se chcete vrátit zítra, tak zítra začínáme v 9 hodin. Bude se hlasovat, takže prosím hlasovací karty sebou. V 9 se začíná, v 10 se začne hlasovat.